Proszę Państwa, otwieram otwieram popołudniową. Takže zahajujemy odpolední e, zasedání výboru. Ja Was zde witam. a budu vás informovat e, o méně milé věci. Máme poměkud e, nabitý pořád. A budu tedy eh, muset s lítostí samozřejmě eh, zkracovat vaše vystoupení. Tak už předem eh, mi to promiňte. Je tady před námi důležitá zpráva a sice nástroje společné zemědělské politiky, které slouží k omezení cenové volatility na eh, zemědělských trzích. Zásadní eh, téma zpravodajky paní Delaje. která odla eh, v z práce a zorganizovala řadu důležitých uh, schůzek k tomu. Víte asi, že ta zpráva vyvolala velký zájem. Poslanci podali přes 400 pozměňovacích návrhů. A teď budeme moci podrobněji eh, tuto věc projednat. Určitě to eh, může eh, k vypracování kompromisních pozměňovacích návrhů. Myslím, že teď je na čase dát eh, slovo paní eh, zpravodajce. Máte slovo. Merci, monsieur le président. Eh, tout d'abord... Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat všem kolegům za mm, to, že věnovali velkou pozornost tomuto tématu. A chci poděkovat za pozměňovací návrhy, velmi početné, jak jste sám řekl, které v současné době pečlivě zkoumáme. Čili děkuji všem kolegům, děkuji stínovým zpravodajům. Jako první věc mohu říci, že eh, z těchto pozměvacích eh, návrhů vyplývá, že dochází k velkému, k velkému souladu eh, názorů na toto téma, i když zase některé aspekty trošku méně Eh, jsou souhlasné. Jak jste řekl, pane předsedo, eh, náš program je velice nabitý a já tady budu co nejstručnější, budu hovořit co nejjasněji. Vzhledem k tomu, jak naléhavá je dnes situace vzhledem ke krizi, jsem se rozhodla vložit ještě jeden odstavec, abychom schrnuli Eh, pozměňovací návrhy k otázkám modernizace nástrojů zvládání krize. K tomu se vyjádřila řada kolegů. To původně nebyla otázka, které jsem se chtěla věnovat ve zprávě, ale musím konstatovat, já jsem to celé léto prožívala, když jsem se setkala s řadou francouzských zemědělců, ale také s manželem jsme byli na naší usedlosti a konstatovali jsme, jak je situace vážná, a to nejen ve Francii, ale v řadě evropských zemí. Je tady krize, zejména krize v oblasti produkce mléka a hovězího masa. A proto jsem se rozhodla vložit tento odstavec o e, nástrojích e, na zvládání krize. A to tím spíše, že když se podíváme eh, na eh, časový harmonogram další reformy SZP, můžeme konstatovat, že jsme již eh, nabili velkého spoždění a je tedy na místě tuto otázku modernizace opatření na zvládání krize je zcela aktuální. Po řadě setkání a po řadě rozhovorů Pracuji nyní na kompromisích. Vzhledem k tomu, že eh, v listopadu se vlastně má schválit celý, eh, celá zpráva pětně kompromisů. Pracujeme tedy s stínovými zpravodaji na kompromisních verzích, které by vyhovovaly kolektivnímu obecnému zájmu co největšího počtu poslanců. Já jsem si jistá, že se nám podaří tento cíl splnit. Až budeme respektovat původní cíl, který jsme si stanovili, a sice krátký, jasný, stručný text, který bude užitečný pro evropské zemědělce a bude především jasně srozumitelný evropským občanům, kteří se většinou kladou otázku, co my v parlamentu vlastně děláme. Čili děkuji, já postupuji slovo dalším mohla proběhnout rozprava. Děkuji, pane předsedo. Rozpočínáme diskusie. Pierwszy... Zajeme rozpravu a nejdříve pan eh, poslanec Kaputo. Pouze dvě minuty, prosím. Ano, pokusím se o dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat zpravodajce a i dnes dopoledne eh, eh, jsme v podstatě také slyšeli různé názory, eh, které vyplývají z pozměňovacích návrhů. My jako SAD, my velice jasně my jsme uchopili tuto agendu a my jsme tedy Eh, podepsali tedy všechny tyto naše eh, pozměňovací návrhy společně a eh, zde bych chtěl se zaměřit na některé základní body, které z nich vyplývají především spolupráce v zemědělství. Já si myslím, že je zásadní podporovat tuto spolupráce, spolupráci i proto, abychom lépe řešili podobné problémy jako tento. Druhý aspekt to je zmínit eh, i eh, opatření veřejných podpor, veřejné pomoci eh, Všichni si myslí, že roste, ale bohužel v poslední době došlo k poklesu asi o 17 Takže je to problém s těmi smluvními vztahy, tak aby celý ten e, zemědělsko-zpracovatelský e, řetězec byl podchycen. A také i několikrát jsme po komisi chtěli, aby vytvořila takové základy vytvoření e, meziprofesních skupin, které budou obhajovat zájmy producentů, především v sektorech, které jsou nadnárodními. Dále je třeba i uznat, že eh, musím, máme, nás, máme nástroje prevence krizí, které jsou součástí zemědělské politiky i nástroje řízení rizik, především eh, různé typy eh, pojištění či garančních fondů. A to znamená pomoc anticyklického charakteru v době velkých nejistot s cenami, komodit a zde je třeba, aby i e, zde existovaly takovéto moderní nástroje pojištění a záruk. A další druhý bod týká nutnosti i rozšířit tu Evropskou observatoř cen i na e, sektor ovoce zeleniny a olivového oleje. Toto jsou některé z bodů, kterými se budeme zabývat, samozřejmě v součinnosti se spravodajkou a dalšími stínovými a já bych rád, aby i zpravodajka eh, eh, s námi souhlasila v těchto bodech, protože pro nás je to agenda velice důležitá. Prezident Valkarsel. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně. Konstatujeme, že je velká kolísavost cen a zdá se, že to bude takto i pokračovat v dalších letech. Proto je velice naléhavé, abychom se věnovali nástrojům, které se snaží stabilizovat eh, trh na eh, nástroje podpory družstev eh, a Eh, aby tady se zlepšila situace, zabránilo se zneužívání situace velkých distribučních řetězců, vytvářely se nástroje pro prevenci či řešení krize. Eh, myslím, že u zprávy takového typu je důležité vyslat jasný signál eh, o nutnosti regulovat obchodní praxi, praktiky. Pane předsedo, jak vidíte, dodržel jsem přesně minutu, držím se vaší žádosti o stručné vyjádření. Prosím, Sandra. Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Mé vystoupení eh, by mělo vyznít tak, že vlastně prožíváme jakousi trvalou krizi. Mně se zdá, že už měsíc, více než rok, hovoříme o nástrojích pro řešení krize. Já bych byla ráda, abychom eh, eh, nehovořili o tom, jaké nástroje řeší krizi, ale abychom hovořili o tom, jaká eh, zemědělská politika bude předcházet krizím. My tady stále probíráme různé nástroje, každý den znovu a znovu. Mizí tisíce zemědělských malých podniků ve Evropské unii a s těmito nástroji, o kterých tady stále diskutujeme, jsme ničemu nezabránili. Je tady otázka eh, klimatické země. V Galicii, v zemi, jsou obrovské následky sucha. A eh, to ještě dále zhoršuje eh, krizi chovatelských podniků. Je tedy třeba změnit věci, změnit zaměření naší diskuse a prioritu dát politice, která Mm, tady u způsobí produkci poptávce. Musíme také hovořit o tom, jaké ceny za své produkty mají dostat zemědělci, tedy jaké jsou minimální ceny, které jim umožní důstojně žít za své práce. A tady myslím, že je třeba začít o těchto věcech diskutovat a ne neustále znovu a znovu e, se snažit vymýšlet nové a nové organizace e, zemědělců, e, v, tak, které už existují. A to myslím, že je důležitější, abychom opravdu stanovili politiku, která něco změní k lepšímu. Děkuji. Děkuji, pan posel Děkuji, teď pan Flanagan. Já vám mnohokrát děkuji. Znovu eh, v další zprávě parlamentu se zabýváme situací, kde se hovoří o, o eh, eh, v nasycení obyvatelstva tohoto světa a já myslím, že to bylo cílem společné zemědělské politiky. Pokud o mě šlo, Měli jsme se eh, nakrmit sami. A to, že eh, eh, nakrmíme svět, no nechce svět nakrmit sám, to je asi to nejdůležitější, než aby bychom jsme, jsme posílali potraviny do celého světa. Teď hovoříme o krizích, jako by je to normál, jako že to bude normál a budeme se s tím muset smířit, ale zároveň zde přijímáme CETu, dohodu, eh, která tvoří zadní vrátka eh, k TTIPu, která vytvoří větší tlak a eh, větší turbulence a další krize. Takže na jednu stranu se snažíte vyřešit krizi a na druhou stranu krizi působíte. Takže snažte se zjistit, co dělá pravá ruka předtím, než budete říkat o tom, co dělá ruka levá. Teď mám poslanec Agnew. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme tady o, o volatilitě e, cen e, některých zemědělských produktů. A jeden z poslanců říkal, že to je, že to je nedávný fenomen. Není. Já si pamatuju e, výkyv cen v obilí v roce 1973, potom v roce 1974 v a 76 v obilí. A to, to, to není opravdu nic nového. Je to dané počasím. Nemůžete zastavit počasí eh, a to, co dělá. Někdy je tady velký nedostatek a potom ceny vystřelí nahoru. V Británii, jakož i v jiných zemích, máme jiné způsoby, jak to řešit. A sice eh, eh, trhy s termínovanými kontrakty, futures ty eh, umožňují obchod eh, s fyzickými produkty do budoucna a odolalo to v eh, čase a funguje to dobře. Pro mě je velkým zklamáním, že Evropská unie zavádí MIFID, který zkomplikuje obchodování s futures. A údajně to má být proto, že obchodování s těmito produkty takové Eh, spekulativně eh, bere lidem eh, potraviny z mm, úst. Ano, ten trh opravdu to občas přežene, ale obyčejně to je správné. A zemědělci potom můžou při, tedy mm, pro, prodat to, co vyprodukují. Já za to zase jako výrobce vajec nakoupit krmivo. A tady znovu já dělám to, co říkám. Já vertikálně integruji eh, eh, svůj podnik a cena mých vajec se přizpůsobuje každý měsíc ceně krmiva. Takže eh, u nás se to děje a, a já nechci žádné zasahování do tohoto odsud. Tam poslanec Ropé. Děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajko, myslím, že vaše zpráva je velice důležitá. Vy jste odvedla obrovskou práci. A teď eh, musíme se snažit, abychom dosáhli konkrétních výsledků. Snažit se, aby to nezůstalo pouze na papíře, aby se otevřely perspektivy pro zemědělce. Zemědělci získávají své příjmy eh, jednak cen jednak z dotací. Eh, takové země jako Litva, kde jsou vlastně jedny z nejnižších eh, těch podpor, pak jsou i ceny ehm, nejnižší, nebo jedny z nejnižších. Takže je vidět, že tady existuje vazba mezi těmito dvěma veličinami. A to je důvod, proč musíme řešit také otázku podpor. Je nutné navrhnout opatření, která omezí zneužívání monopolní pozice. V pobaltských zemích eh, řetězce velké distribuce a zpracovatelské podniky jsou často monopolní a diktují ceny. A pak výkupní ceny eh, jsou hodně nízké. A na zemědělce to tvrdě doléhá. Krize končí, když vypukají další krize. Krize asi budou existovat pořád. Proto musíme najít eh, nějakou nějaký postup, závazný postup, eh, který by kompenzoval ztráty zemědělců. A myslím, že je třeba toto učinit na evropské úrovni. Pokud tak neučiníme, tak eh, některé sektory, jako například chov skotu či produkce mléka, zcela zmizí. Děkuji, prosím další. Děkuji, pane předsedo. Jak si vzpomínáte, já jsem Kaní Delaje nebyl příliš eh, jemný, ale myslím si, že je třeba vyslat velice jasný signál, protože komise eh, zatím mnoho neučinila, ani rada se příliš nedohodla, takže teď je na tom na parlamentu, aby se ujal iniciativy a vyslal jasný signál. Já jsem velmi rád, že je tady začleněn tento nový odstavec. Když se hovoří o modernizaci nástrojů e, řešení krize, tak e, snad bychom to měli nazvat spíše modernizace e, nástrojů řízení, které zabrání Eh, krizím, ta obrovská hypervolatilita cen, to je opravdu situace, kdy je tady vlastně už velmi dlouhou dobu, 18 měsíců, velmi nízká cena výkupu mléka. Ano, ve zemědělství vždycky byly kolísavé ceny, ano, vždycky to záviselo i na eh, klimatu, ale za posledních 20 eh, let ta kolísavost nikdy nebyla tak veliká, jako je nyní. A proto musíme být velmi eh, inventivní, když navrhujeme řešení. Eh, občan se prý někdy ptá, co vlastně děláme v parlamentu. Ano, je to pravda, ptá se na to. A my musíme eh, tedy vyslat jasný signál, jak se díváme na ty krize, které se stále vrací právě do oblasti zemědělství. Společně pracujeme, abychom takový signál vyslali. Pan posud Denanona. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, zemědělec nemá snadnou profesi, není to profese jako každá jiná. Tato profese podléhá různým výkyvům, počasí, ale také eh, je vystaven liberální politice, kterou se Evropa přála. A my teď musíme zaujmout eh, pozici jasně eh, zodpovědnou za tato oblast. Jestliže nebudeme regulovat, tak eh, budeme mít nadprodukce nebo nedostatečné produkce v tom či onom produktu. Takže je tady potřebí určitá regulace. Ale regulace veřejnosprávní, nikoli regulace soukromá veřejnoprávní eh, zásahy vlastně musí být ve prospěch eh, vyvážené regulace. Je tady několik možných eh, řešení, je tady otázka pojištění, mm, observatoř cen, ano, ale na tom se nemůžeme zastavit. Je třeba ještě z toho vyvodit závěry. Já myslím, že toto téma je velmi citlivé. A budoucnost zemědělství je v sázce. Musíme mm, přenést odpověď na tuto otázku. Děkuji. Bardzo děkuji. Pani poseł Schreier. Děkuji tady paní poslankyně Schreier. Děkuji, pane předsedo. Když se dívám na Nizozemsku, kde jsme měli co dočinění, teď mi to tady uvízlo ve vlasech, omlouvám se, na to, jak to šlo v Nizozemsku s krizovými prostředky, tak tam se hodně eh, mluvilo a spousta eh, se těch prostředků nedostala k eh, zemědělcům. Výkyvy cen ukázaly, že musíme se snažit něco udělat společně z Evropy. Děkuji také zpravodajce. Já jsem s Tomem van de se, sebral 20 pozměňovacích návrhů. Ovšem otázkou je, jestli tady hovoříme o krizi nebo ne protože zemědělské eh, organizace v eh, Nizozemsku nám říkají, že ceny eh, zase zakrátko mm, porostou v, u mléka. Takže já si myslím, že je třeba postarat se o to, abychom ty předpisy měli co nejrychleji po třechu. Já si myslím, že ty ceny u mléka neporostou tak rychle. A je tady spousta zemědělců, kteří to nezvládají je důležité, aby život na eh, zemědělství, eh, zemědělců na venkově byl dále sociálně politicky možný. Vidíme to pořád. Eh, jsou tady obrovské mlékárenské komplexy, které vyhrávají a, je třeba podpořit malé rodinné podniky. Děkuji. Vintores Martinez. Gracias. Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit za prvé, pokud máme hovořit o výrobě potravin, tak nesmíme vycházet ze špatných mm, premis, protože výzva není eh, mm, řešit eh, nárůst obyvatel. Ne, my vyrábíme více, než spotřebujeme a 30 veškeré plochy zem, používáme pro eh, výrobu potravin, které potom musíme vyházet. Zde eh, je třeba se na to podívat i z pohledu světové spotřeby vody a že často vyhazujeme potraviny a kromě toho 40 tisíc lidí eh, umírá denně hladem. A proto my jsme eh, obětí neudržitelného systému mm, produkce potravin a je třeba tady řešit kořen problému. Jste mm, mm, tady ty, eh, ten, ten původ, eh, ten důvod je různorodý, je jich několik, ale je třeba se podívat třeba na roky 2007-2008, kdy velké finanční korporace začaly spekulovat eh, eh, na šikářské burze komodit s cenami, eh, spekulovali a my nehovoříme o tom, jak chránit naše zemědělce před tímto trhem, který umožňuje právě aby ceny neustále stoupaly. To je zločin na lidstvu a někdo to musí říci. Evropská unie musí bojovat, aby se tato realita ve světě změnila. Proto je třeba měnit mezinárodní předpisy, protože pouze tak budeme schopni ochránit naše zemědělce a pouze tak budeme schopni ochránit i naši soběstačnost. A proto jsme tady. Bogovič. Več razlogov, na katere moramo odgovoriti z... Krize byla nevyhnutelná a to víme všichni. Bylo proto více důvodů a potřebujeme konkrétní opatření. V Evropském počtu je stále méně, méně prostředků na zemědělskou politiku. A spousta prostředků na zemědělskou politiku e, se vlastně používá na politiku životního prostředí. Musíme se rozhodnout, jestli zemědělskou politiku eh, chceme měnit do budoucna nebo ne. Musíme se starat o lepší vládání krizí. Tady hovořím o tržních opatřeních a o prevenci eh, přírodních katastrof. je eh, řada rozdílů mezi eh, evropskými eh, státy. V některých nejsou žádné mm, svazy výrobců, takže ta situace se tam hodně liší. Moderní technologie tam také nehrají, nebo hrají poměrně velkou roli. To může spojovat lépe výrobce a konzumenty. A potom jsou tady samozřejmě velké koncerty, v Evropě eh, jich je pět, šest velkých, které ovládají trh a to samozřejmě působí problémy a když to eh, nevyřešíme, eh, tak ty problémy přetrvají. Poslanec Danten, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegyně Angelique Dele za vynikající práci. E, toto téma je velice e, e, jaksi problematické a především i citlivé, i vzhledem k tomu, co jsme tady slyšeli. To je toho důkazem na venkově existují velká, obrovská očekávání od Evropy. A tady my si pohráváme s naší důvěryhodností v očích zemědělců. Parlament předložil v minulosti již určité návrhy, byly přijaty, něk, některé neprošly, eh, proti některým bojovala Rada i komise. My jsme eh, za předchozí období také pracovali na určitých návrzích, návrzích a dnes prostřednictvím pozměňovacích návrhů chceme, aby komise odůvodnila, proč některé nástroje tak špatně realizuje. Ať jsou to ty profesní organizace, ty meziprofesní organizace, ať je to hospodářská soutěž a posledních dvou letech v podstatě nedošlo k jejich aplikaci, tak jak jsme očekávali. Ti, kteří si mysleli, že eh, před třemi, čtyřmi roky žádná krize nebyla, no tak eh, ti dnes mlčí a proto bychom měli jim to připomínat. Zemědělství především závisí na klimatických podmínkách a ekonomika je často podmíněná klimatickými podmínkami a my tedy nevyřešíme, pokud nevyřešíme ani jedno, ani druhé, tak musíme mít regulační nástroje, tržní nástroje, které budou regulovat krize i inflaci a, či deflaci cen. A já myslím, že pouze za těchto podmínek uchováme zemědělství v Evropě. Pani Miller. Děkuji, pane předsedo. Dnes se tady bavíme o nástrojích ZP k omezení eh, cenové volatility na zemědělských trzích. Všichni eh, bychom tady měli poděkovat paní zpravodajce za velmi dobrý podklad. Všichni si myslíme, že eh, tady v rámci společné zemědělské politiky bychom měli mít nástroje k zvládání rizik, které je třeba lépe využívat. Tady si myslíme, že komise by to měla výrazně eh, vylepšit a určité obtíže odstranit. Všichni víme, že eh, vyjednávací pozice primárních výrobců musí být posílena, aby se mohli prosadit vůči eh, malou obchodu. Potřebujeme ten kompletní Eh, pohled na eh, potravinářský zasvovací řetězec a musíme tedy podporovat určité eh, slabší aktéry, management hm, a podnikatelské kompetence, ty jsou třeba na všech stranách, zejména na straně zemědělců. Musím eh, jasně eh, říci za Německo, že Německo eh, jako jediná země z 28 ženských států má přímé platby nevázané. To je, tady se hovoří o tom, že by tyto platby neslouší k vyrovnání výkyvů cen, ale když se na to podíváte, přesně, tak uvidíte, že tohle má velkou cenu, zejména v horských oblastech, v oblastech, odkud já pocházím. Tam eh, spousta, nebo mnohem více peněz nateklo eh, do malých zemědělských eh, podniků přes na hektar, která je stejná v Německu všude, ne, a ne podle toho, kdo kolik vyrobil pšenice. Takže já si myslím, že Toto konstatování by mělo být škrtnuto ze zprávy, protože Německo ukazuje opak a celkově, ale děkuji za spolupráci. Děkuji, pan poslanec Hajtema. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád poděkoval eh, paní zpravodajce Deláje za jednání k tomuto konkrétnímu tématu, například ve Štrasburku, eh, která zorganizovala. Bylo zajímavé zjistit, jak jinde by se na tomto pracuje a jak lze experimentovat například s finančními nástroji k řešení těchto témat. Protože, jak už někteří kolegové eh, říkali, volatilita úplně nic nového. Pořád nás bude ovlivňovat. Je tady také globalizace, která také není nová a bude trvat. Takže se vám to líbí nebo ne, eh, ceny zemědělských výrobků eh, budou ovlivněny dědím na světových trzích a naše zemědělství tedy musí být konkurenceschopné a odolné vůči těmto výkyvům cen. A nástroje pro zvládání rizik a lepší spolupráce uvnitř sektoru a v dodavatelských řetězcích tomu můžou pomoci. Tím se posuneme od přímé podpory eh, příjmové a dotací, protože to není strukturální, musíme mm, nalézat strukturální řešení. Také daňoví poplatníci nechápou, eh, kam ty peníze všechny jdou, zejména když ceny na zemědělských eh, trzích jsou eh, vysoké, tak musíme tedy ukazovat kam. Takže musíme nalézt eh, lepší řešení. Čili by bylo dobré tedy se zabývat tím, proč tyhle nástroje se pořád tolik moc nepoužívají a jak Eh, bychom je mohli rozšířit více. Děkuji, paní poslankyně Hojbuš. Děkuji. Nejdříve k těm výkyvům, o kterých se tady pořád hovoří. Samozřejmě si eh, vždycky žili s cenovými cenovými výkyvy. Máme eh, odlišné poměry na trhu a odlišné výnosy. To byl vždycky problém. Pokud zemědělci v těch eh, výkyvů jsou schopni vydělat. Jednou špatný rok, potom dva, tři dobré roky, tak se to dá eh, přežít. Ale v průměru posledních deset let eh, byly spíš proděleč, prodělky. Takže potom je to těžké vyrovnávat se s těmi výkyvy. Každopádně děkuji za tu zprávu, je v ní spousta dobrých věcí. Vypadalo to, že hm, jsme jenom o finančních nástrojích, o žádných nástrojích, které by eh, se zabývaly produkcí samotnou, jak eh, vytvořit eh, tedy lepší fungování trhu a jak z, z, přizpůsobit situaci na trhu. Nebo jak uspůsobit produkci situaci na trhu. Takhle. Není tady žádný nástroj, který by mohl upravit produkci. Částí volatility na trhu je Eh, plná deregulace agrárních trhů. Z mého eh, pohledu to byla velká politická chyba a musíme zde pokračovat eh, regulací a to bez daňových prostředků. Děkuji, pan Buda. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně volatilita cen já si myslím, že bychom měli výjít z premisy, co to znamená správná cena. Musíme výjít z premisy, že e, výrobek se uplatňuje na trhu za určitou částku a musíme prověřit, zda ta částka je dostatečně vysoká, aby pokryla výrobní náklady. Dnes dopoledne jsem si přečetl článek e, o stávce ve Francii Francouzi protestují proti jednomu velkému eh, podniku, který zpracovává vykupuje mléko a eh, ten dává 15 euro za eh, tunu v situaci, kdy zemědělci potřebují 50 euro za stejné množství. Takže taková je situace. Co můžeme pro zemědělce udělat? Eh, přece nemůžeme nutit, aby mm, prodávali pod výrobní cenu. A, ale, mě, ale jsou často nuceni to udělat. A proč? Eh, protože nemáme mechanizmy, které jim umožní, aby pokryli své náklady. Mm, přece nemůže, jim, tady nejde o to, abychom jim dávali peníze na to, aby mohli žít v luxusu a kupovat si krásná auta. Ne, jde o to, aby zemědělci vůbec mohli přežít na trhu. A musíme ještě více diskutovat třeba o tom, aby zemědělci měli možnost vytvářet větší skupiny, organizace, aby měli větší sílu při obhajobě svých zájmů. A, a, a samozřejmě teď v době klimatických Eh, změn. Mm, musíme jim pomoci, aby eh, měli mechanismy, aby se mohli chránit, chránit své zájmy. Pan Hausling. Musíme si eh, říci najevo, že to není první zpráva a v tomto smyslu asi to nebude ani poslední. Je to problém komise a je to problém rady. Oni prostě nechtějí regulovat. Proto je je otázka, jak se k tomu my postavíme. Můžeme tady udělat pěkné návrhy a ty pravidelně eh, končí v koši. Takže parlament trvalé tohle vlastně si nemůže dovolit. Potom jsme nedůvěryhodní. U eh, celého toho eh, řekl, že tady hovoříme o cenových výkyvech. Už nehovoříme o cenových výkyvech, ale o, o volném pádu dolů. Měli jsme tady také určité výšky, ano, ale je zřejmé, že si eh, předávají daleko eh, menší hodnotu stále více. A to je třeba změnit. Eh, změnit. A proto pan Dantan měl pravdu, že když říkal, že je třeba vyrovnat trh, regulovat množství. Pokud je mléko odpadní produkt a jsou tady přebytky, tak se nám nepodaří prostě prosadit vyšší ceny. Musíme si tady vážně eh, zamyslet nad tím, jestli ta jestli eh, odbourání veškerých regulací trhu posledních let eh, bylo smysluplné. To, vidí, to tež vidíme i u cukerního pořádku. A proto tady požaduji a, a nad tím bychom se měli zamyslet, jestli pokračovat eh, s tou politikou s drobnými kosmetickými změnami, orientace na světové trhy, eh, liberalizace a eh, jednu dohodu o volném obchodu za druhou, anebo ne. My tady máme čím dál tím více zemědělců, čím dál tím více vyrábíme a chceme něco změnit nějakým zajišťovacím fondem, to my se změníme Musíme přitáhnout šouby jinde a Eh, principiálně změnit politiku, jinak se eh, z tohle kolo nedostaneme. Pan poslanec Andrew. <coughs> merci, eh, merci, no, děkuji, pane předsedo. V této diskuzi jinde vidíme, že jde především o otázku stability cen, respektive nestability cen. A i Angelique la E zatím ve zprávě zabývá. Uh, ale eh, já nechápu, když se tam říká, že eh, nestabilita je normou. Ne, já si myslím, že ne. To je důsledek spíš mm, liberální politiky a je třeba to zanalizovat. Eh, mm, tady skutečně potřebujeme ne nástroj řízení trhu, ale celou sadu nástrojů Žitosti mm, situace, tak jak se za leta vyvinula, vidíme, že je jediný přístup, to znamená omezit otázku regulace na e, e, tu e, soukromou regulaci, to nestačí. Nestačí jenom mít organizace výrobců, smluvní vztahy, to nestačí ale možná e, místo toho, že bychom se snažili e, hledat e, osamocená řešení, tak je třeba mít takový mix řešení. Přece nemůžeme se vzdát všech možných nástrojů, které lze použít. To jsou veřejné intervence, mix intervencí, a kdybychom byli bývali, měli takové jedno řešení, tak bychom byli již realizovali ale je třeba, abychom měli eh, celou škálu nástrojů, které nám umožní efektivní intervenci. Mm, eh, větší a větší nestabilita cen, takzvaná volatilita cen, což ohrožuje i mm, bezpečnost dodávek potravin. I znamená to, že mm, zemědělci eh, krachují především v těch horských či jiných znevýhodněných oblastech. Já myslím, že zde je, jsou různé způsoby intervenovat, ale jak říkám, je třeba používat mix různých nástrojů a tak eh, reagovat tedy na tuto výzvu. Děkuji vám. A teď dám slovo zástupce komise. Ne, ne, ne, ne, nemá zájem, tak poprosím. A nevidíte, protože sedíš tak blízko. Poslanec Des. Děkuji, pane předsedo. Eh, můj názor občas bývá tedy zjevně přelížený. Já jsem byl dávno na semináři v Mnichově, kde se hovořilo o souvislostech eh, světových zemědělských trzích a slyšeli jsme tam, že ve Francii mají mít eh, o 12 milionů eh, tun eh, obilí méně kvůli špatné úrodě. Ale potom se zase říkalo, že v Rusku budou rekordní sklizně. A tam se to vyrovná tedy. Čili Rusko letos bude mít bude letos největší vývozce pšenice, to nikdy předtím nebylo. Takže tady vidíte, jak propojené to zemědělské hospodářství je po celé zemi. A teď k tomu, co eh, říkal pan Miller. V Německu jsme se rozhodli, že do roku 2019 eh, bude každý hektar podpořen stejně. To znamená, že 50 hektarový podnik v horách dostane 15 000 eur. A to znamená u té špatné ceny mléka, že těch 15 eh, tisíc se bude hodit. Měli bychom eh, udělat něco také eh, eh, podobného v jiných zemích. Naši zemědělci mají průměrnou velikost 40 hektarů. My potřebujeme daňová opatření, často slýcháme. Před dvě lety byly dobré roky a zemědělci museli hodně platit daně. A teď by bylo nutné, ale to je národní věc, aby eh, tady byly eh, nezdaněné, eh, tedy nezdaněné období za špatné roky. Je třeba celý balíček opatření tak, aby zemědělci v Evropě mm, mohli být podpořeni. Patří k tomu také sociální oblast. My tady v Evropě nemáme žádnou odpovědnost za sociální oblast, ale můžeme podrobně probrat to, co můžeme podniknout v té sociální oblasti v zemědělství, tak abychom podpořili více zemědělské eh, rodiny, tak aby peníze eh, zůstávaly zemědělcům a ne eh, pronajímatelům půdy. Děkuji kolegyni Angelik i za frakci EPP, za to, že se tomuto věnuje. A doufám, že eh, společně nalezneme eh, eh, odpovědi na ty společné výzvy, tak aby zemědělství v Evropě přežilo. A poslední věc. Co zemědělství přineslo v posledních desetiletích. V roce 1961 jsem poprvé prodával obilí svého otce. A tehdy za 200 gramů pšenice jsem si mohl koupit noviny. Dnes potřebuji 6 tisíc gramů, abych si koupil eh, jedny noviny. Takže tady vidíte, jak zemědělství mm, přispívá k tomu, aby eh, se lidé zdarma, eh, tedy nenákladně najedli. Pane poslanče si, ale teď noviny jsou taky pustší. Říkal jsem, že noviny jsou teď trošku tlustší, takže eh, je třeba eh, víc boží za ty noviny. Teď paní poslankyně je. Merci, monsieur le président. Euh, cher... Eh, děkuji. Vážení kolegové, samozřejmě krize, kterou prodělává evropské zemědělství a kterou prodělávají zemědělství našich jednotlivých zemí, nás nutí hledat řešení. Chci jen připomenout, což je, co je cílem zprávy z vlastního podnětu, kdy se snažíme stanovit hlavně směry, ke kterým pak komise musí najít analýzy, perspektivy a snažit se najít konkrétní podobu těch řešení k tématům, které, kterými se zabýváme. Já bych byla ráda dnes odpoledne slyšela vyjádření komise k naší diskusi, abych věděla, jaké návrhy a jaké perspektivy vidí komise. V každém případě to, co řekl náš kolega Michel Dan eh, o nástrojích, které již existují v současné SZP, tak eh, to se zdá být eh, příliš nedostatečné a špatně do praxe uváděné. Jaká je tedy perspektiva, kterou vidí komise? Eh, protože cílem zprávy není znovu vynaleznout kolo. A připomínám, co řekl pán Andrie. Samozřejmě, že tady není jedno konkrétní jediné řešení. Eh, které bychom čekali, že navrhne eh, komise. Já myslím, že prostřednictvím této zprávy bychom měli prostě navrhnout jakési škálu nástrojů, různých nástrojů, které budou moci zemědělci používat, budou je moci používat členské státy a které komise eh, expertně prověří a proskoumá, aby bylo možné navrhnout vhodná řešení. Na závěr protože program našeho odpoledne je velmi nabitý, tak tedy na závěr už chci jen říci, že si přeji, abychom společně z této zprávy udělali úhelný kámen zamýšlení se nad společnou zemědělskou politikou. My touto zprávou nevyřešíme současnou krizi. Já jen s určitou asi naivitou poslankyně Evropského parlamentu v prvním volebním období, eh, si prostě myslím, že bychom snad mohli těmto zprávou eh, nasměrovat budoucí společnou zemědělskou politiku, aby eh, na evropském území zbylo stejně, zbyl stejně početný stav zemědělců, jaký je není. A abychom Eh, nabízeli kvalitní produkty za dostupné ceny a abychom zajistili potravinovou bezpečnost Evropy. Děkuji. Tak, je vážný témat. Tak to je zjevně důležité téma. Eh, zemědělská výroba do značné míry eh, je závislá na podmínkách životního prostředí dostal, objevují se eh, určité výkyvy a to je normální. Pokud eh, včas eh, nezasáhneme na trhu, tak hmm, je jasné, že dojde k určitým snižování a zvyšováním cen. A proto je třeba využít situaci eh, mít k dispozici určité nástroje pro intervenci. My jsme se jich zbavili. Změny eh, cen eh, potom dané spekulacemi. Prosím, podívejte se na futures, když šla cena mléka dolů. Tam je to zjevně vidět. A později bylo možné sledovat, jak se výrobce chovají v dalších eh, obdobích. Takže futures eh, uzavírané v spekulativním období mm, působí eh, protiregulačně. O tom mluvil pan Agnew. A teď světový trh. Ceny pšenice se nestanoví v Evropě. Někde jinde se stanovují. Na to jsme příliš malý producent ve světa rozměru. Takže se určitě k tomuto budeme vracet, pokud jde o ty vnitřní podmínky, eh, nebo vnější podmínky eh, realizace zemědělské politiky, což eh, je to, o čem jsem hovořil před obědem. Takže děkuji a teď se dostáváme. A tak pokud je o přijetí zprávy, tak to bude 8. listopadu. A nyní výroční zpráva k politice hospodářské soutěže v EU. Naším eh, zpravodajem je pan Danten. Příslušný výbor je tady Ekon, kde eh, zodpovídá za zprávu pan eh, Tibor Šany. pana poslance Dantena bych nyní eh, požádal, aby eh, se vyjádřil k této zprávě. určitě eh, jako specialista na trh bude zasvěceně hovořit o politice hospodářské soutěže. Děkuji vám, pane předsedo. Každý rok Evropská komise předkládá Evropskému parlamentu zprávu o provádění politiky hospodářské soutěže. E, doposud e, zemědělský výbor nepatřil k těm výborům, které zpracovávali stanovisko k této zprávě. Koordinátoři tentokrát e, rozhodli jinak a já myslím, že je to správné, protože Eh, jsou v návaznosti na předchozí téma, můžeme říci, že vidíme, v jakých podmínkách probíhá situace na trhu, či špatně probíhá situace na trhu. A jaké dopady tady jsou, a jaké to má dopady na podpory, eh, které jsou důležité, ať už vyplácí stát či EU. Evropský soudní dvůr opakovaně připomněl ve svých judikátech eh, články 39 a 42 o fungování Evropské unie, které umožňují eh, na společné organizaci trhu eh, porušit pravidla článku 101 o hospodářské soutěži. Ve zprávě, ve výroční zprávě jsou krátké pasáže o zemědělství. Můžeme být rádi, že se zmiňuje že se zmiňují hlavní směry zveřejněné v listopadu o třech oblastech, o třech sektorech, eh, které, kterým jsme chtěli dát zvláštní ustanovení. Eh, jde o olivový olej, hovězí maso a o e, produkty z vepřového masa, zejména o šunku e, se značkou kvality. Proběhla šetření na několik témat poté, co se rozvinula e, krize v oblasti mléka. A parlament ve své zprávě musí připomenout body, ke kterým se vyjádřil během reformy společné zemědělské politiky a kde si přejeme, aby se věci vyvíjely od eh, roku 1957 zákony hospodářské soutěže se snažily zajistit eh, koupěschopnost obyvatelstva tím, že se snižují ceny. Ale myslím, že také je třeba v Evropě, kde je přes 10 nezaměstnaných, což nebyl ten případ, když vznikala EU. Eh, jak jaký dopad má eh, zběsilé snižování cen na udržení pracovních míst v Evropské unii. Po textilním průmyslu a po dalších sektorech dnes eh, tato otázka dopadá na zemědělství. A myslím, že parlamentu i ve výboru se si musíme klást eh, otázku, jak v pozmě, případně pozměnit pravidla, která tady existují prakticky už 60 let. Hlavní směry, které byly zveřejněny pro tři sektory a které v praxi ukázaly, jak se situace vyvíjí, by nám měly být příkladem, pokud jde o návrhy, které se snažíme předložit komisaři. A Eh, pokud jde o návrhy, které se snaží napravit nedokonalosti eh, po poslední reformě SSZP, jsou tady otázky, které si vyžadují objasnění. Musíme dnes věc říci jasně. Ve velkém počtu evropských zemí, kde do, tvrdě doléhá krize, neznalost zákona o hospodářské soutěži eh, vede k tomu, že lidé váhají v tom se spojovat. Dnes eh, dopoledne jsme se snažili také najít řešení pro producenty mléka. A v produkci vůbec potravin je to důležitá otázka. Eh, ve své zprávě eh, McInnes se také klade otázka vztahů vůči distribučním řetězcům. To je jistě věc, která si vyžaduje, abychom s příslušným výborem společně i my v našem výboru eh, pracovali na této otázce potravinového řetězce. Jen tak můžeme zajistit eh, účinnou, účinné zemědělství v Evropě. Teraz poprosíme představit. Požádám eh, zástupce DG Competition o prezentaci, která byla připravena. Pan Cizal, prosím. Máte slovo. Uh, thank you very much, Mr. Chairman, uh, honorable. Děkuji, pane předsedo, vážení členové uh, výboru, dámy a pánové. Především chci poděkovat za to, že jste, mě, že jste pozvali oba generální ředitele uh, DG Agri a DG Competition na eh, diskusi o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2015. Jsem rád, že máme možnost stručně vysvětlit, co jsme za rok 2015 udělali. A také velmi rádi odpovíme na vaše otázky následně. Eh, na prvním diapozitivu bych vám chtěl prezentovat eh, nástěn naší prezentace. Vím, že máme jenom 10 minut, takže budu eh, stručný. Eh, chci tedy hovořit o antitrustové situaci v roce 2015, o, v oblasti olivového oleje, vepřového masa a eh, dále tržní situace v roce 2015 a to, jak reagovaly různé Eh, členské státy a také se budeme snažit hovořit o tom, jaké jsou restrikce v oblasti potravin a pak eh, budeme hovořit o eh, studii, která byla provedena A dále o to konečně budeme na závěr hovořit o tom, jak vypadá situace státních podpor. Podobně jako v mnoha dalších oblastech když hovoříme o zemědělství, tak eh, Komise a parlament mají společné cíle. Chceme, aby tento sektor byl konkurenceschopnější a spravedlivější. Chceme být zelenější a chceme, aby eh, to byl trvalé udržitelný sektor. Eh, Ví víme, že ehm, zemědělci stojí před velkou výzvou, spotřebitelé chtějí lepší produkty, udržitelné produkty, mají stále větší eh, nároky a chtějí, aby eh, se dalo vystopovat původ těchto produktů. A ať už jsou to eh, obchodníci, zpracovatelé také mají stále větší a větší nároky na zemědělce. A pak je tady také celá struktura zemědělského trhu. Zemědělci jsou velice často roztříštění eh, a mají nerovné eh, vyjednávací pozice mezi sebou a také narážejí na silnou konkurenci eh, z produktů, které jsou do EU dováženy. Celkově to můžeme říci, že dlouhodobé řešení těchto problémů je zvýšení trvalé udržitelnosti a účinnosti zemědělců, což také by mělo zvýšit jejich příjmy. Zvýšit konkurenceschopnosti to může mít um, horizontální i vertikální integraci a lepší spolupráci pro zlepšení vyjednávací pozice. Parlament a váš konkrétně výbor, pane předsedo, sehrávají důležitou úlohu. Sehráli ji již díky vyváženým návrhům Eh, v, při předchozí fázi reformy SZP. Bylo rozhodnuto ve spolupráci s radou, že tady budou eh, v oblasti olivového oleje, hovězího masa a eh, polních produktů stanovily určité podmínky. Jsou tady nové hlavní směry antitrustového přístupu. A pokud je o tyto nové směry, Nové směry byly zveřejněny v listopadu 2015 snaží se o stejné základní principy, to je zvýšit konkurenceschopnost a trvalou udržitelnost zemědělců a posílení jejich vyjednávací e, schopnosti a zajistit vyváženou tržní přístup. A e, to umožňuje, aby producenti e, prodávali společně a neporušovali tím e, pravidla hospodářské soutěže. Samozřejmě to ještě nestačí, aby pravidla byla zapsána v knihách. Musí se stát živoucím dokumentem. Můžete si klást otázku, zda zemědělci využívají těchto výjimek, zda se to v praxi provádí. Já musím připomenout, že to ještě není ani celý rok od doby, kdy byly schváleny hlavní směry. A protože tady není žádná požadavka notifikace či předběžného povolení, tak nemáme bohužel žádná statistická eh, určení mm, o tom, jak to v praxi vypadá. Ale nedostali jsme žádnou negativní zpětnou vazbu od zveřejnění a také Eh, se na nás eh, neobrací eh, soudy s otázkou, že by zkoumají takovéto věci. Jsou tady tedy hlavní směry, které jsou otevřené pro na trhu a my samozřejmě vám, vás budeme dále informovat, jak bude situace postupovat. A teď bych se chtěl věnovat druhému důležitému tématu, což je situace na zemědělském trhu v létě 2015 a různé reakce členských států. Nemusím připomínat asi krizi v oblasti vepřového masa a mléka z roku 2015. <clears throat> Možná bych eh, měl zmínit, že různé iniciativy v různých členských státech eh, proběhly. V členských státech eh, se opatření snažila zlepšit Eh, zlepšit eh, situaci, ulevit regulační zátěž pro zemědělce a eh, také dávat přednost národním produktům. Určité snahy o protekcionismus vytvořily riziko roztříštěnosti evropského trhu. Kartely či protekcionistické iniciativy by pravděpodobně byly neslučitelné s pravidly hospodářské soutěže a bránily by dovozům z jiných členských států. Myslíme, že všichni zemědělci by měli mít eh, spravedlivou šanci realizovat své produkty na vnitřním trhu. Žádní zemědělci by neměli bránit jiným zemědělcům z EU prodávat eh, jejich produkty v jiných zemích, než kde sami působí. Takže to si myslíme, že je velmi důležitý aspekt. A velmi bychom uvítali dnes nebo někdy jindy eh, získali názory členů vašeho výboru, ať už individuální názory či kolektivní názor celého výboru. Eh, co konkrétně v této oblasti děláme? Komise v současné době analyzuje eh, informace, které soustředuje, dostáváme i některé stížnosti a monitorujeme trh EU z hlediska dohod, které by mohly ovlivňovat um, hospodářskou soutěž a eventuálně bránit normálnímu fungování vnitřního trhu. Chtěl bych uh, se uh, zmínit o jednom konkrétním případu, který se objevil ještě před krizí v roce 2015, což je případ Legume de France. To byla dohoda mezi francouzskými maloobchodními prodavci a eh, federací producentů zeleniny ve Francii kteří se snažili eh, ovlivnit eh, dovozy nebo nákupy řetězce Carrefour. Dohoda byla první svého druhu a omezovala se pouze vlastně na Carrefour, čili jeden řetězec. A po iniciativě komise, která šetřila tuto věc, eh, bylo možné uzavřít celé šetření bez nějakých dalších eh, dopadů. A teď bych chtěl hovořit o třetím tématu, což je eh, jsou územní restrikce a přezranční restrikce v oblasti potravin. Komise zkoumá také rozdíly spotřebitelských cen v potravinách v různých členských zemích. Eh, sami rozdíly v cenách nejsou porušením hospodářského, hospodářské soutěže. Někdy je to způsobeno rozdílnými daněmi, rozdílnou otvírací dobou obchodu a celou řadou dalších rozdílů mezi členskými zeměmi, které mohou vést k rozdílům v cenách. Ovšem tyto eh, aspekty vysvětlují pouze část rozdílu cen. Další možnosti rozdílu cen jsou v tom, že E, tedy se účtují odlišné ceny. Jsou tady některé e, přesuny zboží e, z trhu s nižšími cenami na trhy s vyššími cenami. A pak je otázka, zda jsou právně a ekonomicky rozdíly cen odůvodnitelné. Či zda ne. V případě, že by nebyly, je třeba něco podniknout. Vždycky to vede k hlavnímu principu, že musíme pracovat na zachování vnitřního trhu. A ještě další bod eh, v červnu tohoto roku jako důsledek eh, práce, která proběhla již v roce 2015, jsme zahájili případ 16. června proti ABF eh, výrobci Eh, piva, eh, kde si kladem otázku, zda nezneužívá svého dominantního postavení v Belgii, eh, kdy vlastně to ovlivňuje také trh na, v Nizozemsku a ve Francii. A tady další diapozitiv se týká naší práce na studii o moderním maloobchodě. Eh, je to studie, která byla zveřejněna v říjnu 2014. Od té doby jsme dále šetřili situaci, různé aspekty, kterým se studie věnovala, což jsme vyhodnocovali z hlediska potravinového trhu. A také v současné době konstatujeme jednu konkrétní věc ze studie, a sice to, že eh, když se zvýší eh, velký eh, podíl jednoho konkrétního produktu, tak eh, se většinou snižuje inovace. A to pak má samozřejmě dopad na malé výrobce potravin. Zjišťujeme další informace, které bychom dále zohlednili. A poslední diapozitiv, doufám, že nezneužívám vašeho času. Eh, chce uvést několik eh, velkých případů eh, v oblasti zemědělsko-potravinářské, kde jsme prakticky přeskoumali celoevropské fúze, kde jsme zkoumali konkrétní podmínky, kdy je možné Eh, vznést námitku proti fúzi, alebo fúzi lze eh, dovolit pouze v případě, že jsou eh, zajištěny nápravy. Mm, tady máme například Danish Crown Atikan, kde byl záměr eh, v Nizozemsku eh, provést fúzi. Tady v tomto případě jsme neskonstatovali nějaké pochybení a eh, Národní orgán pro hospodářskou soutěž v Dánsku dále sleduje celý tento případ. A konečně ještě pár slov ke státní podpoře v zemědělském sektoru. Jak víte, to spadá pod eh, DG Agri a DG Development, ale kolegové mě požádali, abych zařadil i tento diapozitiv do své prezentace. My samozřejmě rádi eh, budeme odpovídat vaše otázky i na toto téma. Podobně jako v dalších případech, eh, základní politika v oblasti zemědělství dovoluje podporu pouze v případě, že podpora je považována za takzvaně dobrou podporu, to znamená, že přispívá k růstu, respektuje hospodářské podmínky, zlepšuje eh, podmínky v Napově. set různých podpor bylo eh, zaznamenáno v daném období. A tímto už bych eh, Eh, uzavřel své vystoupení. Já sám i mý kolegové velmi rádi zodpoví vaše případné otázky. Děkuji vám. Bardzo děkuji. Těším. Já mnohokrát děkuji. Jsme velice rádi za tuto prezentaci. Bylo to eh, důležité, tak aby eh, v zemědělských věcech se, aby se jim zabývali nejenom DG Agri, ale také <clears throat> ředitelství, která se věnují hospodářské soutěže a, a nebo vnějším vztahům, protože zemědělství je jeden z hospodářských oborů a je předmětem obecných hospodářských vlivů a proto je důležité, aby komise a příslušné úrovně tedy e, se tímto také zabývaly. Nyní teď se vyměníme názory. Budou se také dotazy eh, na generální pro hospodářskou soutěž. A nejdříve se vezme slovo pan poslanec Kalinovský. Děkuji, eh, pane, pos, pane předsedo. Já bych se rád zeptal komise eh, na následující. Týká se to hospodářské soutěže a konkrétně Eh, jednostranných eh, tarifních eh, koncesí pro Ukrajinu, které jsou závazné od dubna 2014. Za prvé, je pravda, že komise má už téměř hotový návrh dodatečných dovozních konkur- eh, tedy eh, kontingentů pro Ukrajinu, jakých produktů a jakých objemů by se to mělo dotýkat. A druhá otázka, představí eh, komise analýzu ohrožení na trzích hlavních odběratelů těchto dovozů z Ukrajiny? Hmm, samozřejmě v tom, do toho patří i Polsko. Další otázka. Byly tady nějaké návrhy ukrajinské strany na zvýšení těchto kontingentů, nebo komise vytvořila analýzu možných prospěchů, možných přínosů i pro Ukrajinu? Myslím si, že ta analýza hrozeb pro eh, zemědělství mm, naše, zejména pro, těch, eh, pro ty hlavní importéry by se to hodilo. A potom eh, je mi líto, že komise parlamentu neposkytuje podkladové informace v tomto, k tomuto tématu v časné termíny. Děkuji, pan poslanec Agnew. Hovoříme tady o pravidlech hospodářské soutěže. Supermarkety e, si navzájem konkurují a to je zřejmé. E, konkurují si tak, aby uspokojili spotřebitele. A to může samozřejmě hodně eh, působit proti zemědělcům, protože to vede eh, k silným trahům, a eh, tlakům na dodavatele a k některým praktikám. V Británii jsme se pokusili to vyřešit v posledních letech tím, že jsme jmenovali takového rozhodce, který měl vyšetřovat šikanózní taktiky mezi supermarkety a dodavateli. Já jsem si říkal eh, v těch prvních letech eh, této instituce, že eh, nic moc nedělá. Ale nedávno mm, tato rozhodkyně, paní Taken, má na kontě skalp. Nepodařilo se jí najít velkého maloobchodníka, ale, ale už vytvořila 1,2 miliony nákladů. Znamená to, že má určité určitou pravomoc a ona si uvědomila, že velké malé obchody si chtějí eh, chránit svoji korporátní reputaci a na to ona tlačí. Čili eh, veřejně pojmenovává vyníky. Čili eh, my jsme v Británii na začátku, myslím, správné cesty. Já opravdu nechci, aby instituce tady vlastně podkopávali naši rozhodky, roz, našeho rozhodce, tuto instituci. My tady hovoříme o hospodářské soutěži a hospodářská soutěž obnáší eh, pravidla hospodářské eh, politiky. Údajně Apple má eh, zaplatit 11 miliard liber na daních v Irsku. Mě zajímalo, co si irští poslanci o tomto myslí. Jsou tady tři v této místnosti. Já mnohokrát děkuji, paní poslankyně Sahora. Eh, děkuji, pane předsedo. Mě, eh, já si myslím, že tato rozprava je velice důležitá, protože myslím si, že právě ta hospodářské soutěže doposud sloužila k tomu, že se eh, zachovávaly extrémně nízké ceny na straně výrobců. A nicméně je to významný nástroj právě proto, aby eh, velké distribuční sítě eh, potom mohly profitovat z, této, z těchto nízkých cen. A pokud chceme jít dopředu, mm, a mm, my jsme předtím hovořili o nestabilitě cen, takže já myslím, že umožnit, aby existovala možnost vyjednávat, aby existovala možnost eh, se dohadovat na minimálních cenách. To je zásadní pro producenty, pro zemědělce. Takže tyto normy hospodářské soutěže v tomto jsou klíčové. Na druhé straně je třeba já myslím, že pan Danten o tom také mluvil, je, jaký má to dopad na zaměstnanost na venkově a nejenom eh, pokud jde o ta pracovní místa, o která přicházíme, ale kvalita e, těchto pracovních míst. Takový zemědělec e, je čím dál méně a méně odměňován, tudíž se dostává do prekérní situace. A my e, hovoříme neustále se zemědělci a ti kritizují právě to, jak do zemědělství pronikají migranti a, kteř, a, a přitom naši zemědělci e, sotva vydělají, aby přišli Je třeba tedy řešit otázku hospodářské soutěže, protože dnes výlučně tato pravidla nahrávají velkým distribučním sítím. Děkuji. Moc děkuji. Pan posel Des. Děkuji, pan Des. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, eh, Micheli Danténovi a eh, komisi za zprávu. Mně přijde ta zpráva komise, ale tak trochu mimo. Tady se nehovořilo o nekalých obchodních praktikách. Já tady mám zrovna jeden článek z německého týdeníku Spiegel, takového známého, a tam bývalý manažer uh, v, u, u diskotního obchodu říká, že zacházení obchodu, tedy s zaměstnanci, je prostě šikana a ponižování a kontrola. Neustále hovoří o trvalém stresu a, a podobně a se tady hovoří o zacházení se zemědělci. Myslím si, že ten přístup e, je tady zcela špatný tady je třeba přeskoumávat ty koncerny. To, jak zachází interně s lidmi a jak e, jednají při nákupu e, e, produktů zemědělství. Tedy já tady mám seznam podmínek, co všechno podniky musí splnit, aby mohly dodávat do supermarketu. Je to daleko za požadavky legislativní v Bavorsku by muselo zavřít 30 tisíc eh, drobných výrobců mléka, protože nejsou schopní splnit tyto podmínky. A tady v Bruselu spí eh, ředitelství hospodářskou soutěž. Vy musíte přece dozírat na to, aby všechny ty malé podniky nerozválcovaly ty velké koncerny. Naše frakce už řekla, že je třeba masivně přeskoumávat toto chování. Kolegyně Megenes tady také pracuje na zprávě. Tyhle obchodní praktiky je třeba přeskoumávat. To je nezbytné tak, aby eh, eh, sedláci do budoucna vůbec měli eh, šanci, aby aby komise prostě mohla zasáhnout, protože jinak zemědělství půjde co grunt. Pan poslanec Flanagan. Eh, Děkuji. V nedávné době eh, Lidl oznámil v Irsku, že bude platit minimální mzdu eh, svým zaměstnancům a v podstatě já jsem se zeptal jich na Twitteru, jak to míní a Lidl za zaplatí minimální mzdu těm, kteří pracují v obchodech, eh, kdy eh, mm, eh, prodávají tyto, mm, ty produkty těch zemědělců, kteří vydělávají málo, tak já říkám, jděte k čertu s tímto. Je třeba provést změnu. A ono to nebude snadné zástupce komise řekl, že zemědělec by měl zvýšit udržitelnost a efektivitu své produkce, no jakákoliv, jakékoliv zvýšení efektivity v minulosti, no to v podstatě byla dvousečná správně. Ano, on má zvýšit efektivitu, ale co uděláme my proto, potom, aby eh, si zachoval svoji marži, aby mohl přežít, protože nyní, zatím jak to vypadá, takže zatím ti zemědělci, kdyby byli tak efektivní, že jejich náklady budou nulové, no tak stejně supermarkety, eh, jak se o to oberou a eh, budou, eh, vždycky budou vykupovat za méně, než jsou jejich náklady. Takže tady my slyšíme o Ryanairu a o dalších, jak mm, třeba je, eh, potom eh, Lidl, Tesco v Irsku a v Evropě mm, ty eh, mm, jsou velké firmy a my říkáme, my je nemůžeme regulovat. Já nechápu, proč v jedné oblasti můžeme regulovat, i v jedné ne. To mi možná někdo vysvětlí. Pan Egňu, no, takže eh, ten, eh, tady se zmínil o irských poslancích, no eh, samozřejmě a o naší zemi a investicích v naší zemi. No já myslím, že každý si má hlídat to, co se otýká týká a, <clears throat> a my také si, mm, my jsme přece suverénní stát a budeme si dělat, co my uvažujeme za vhodné. A já říkám, no, eh, eh, diplomacie není vždycky náš dobrý přítel, ne často ne, ale jedna věc je jistá. My, eh, mám, my si děláme hodně nepřátel a nakonec nás to bude stát. Eh, ale co si o tom myslím? Neměli bychom čekat na to, že nám řekne velký bratr, co máme eh, dělat a správně ne. My budeme dělat věci správně, protože si myslím, že jsou správné. Dvě minuty. Prosím, dodržujte čas na vystoupení dvě minuty. Paní poslankyně Schreier. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím eh, se vejít do, dvě, do dvou minut. Konkrétně se zeptám, eh, opravdu musíme pracovat teď na eh, legislativní návrhu. Měli jsme teď debatu s Mary McGinnis a tam bylo zřejmé, že legislativně je to těžké řešit. Já jsem si to prošel v Nizozemském parlamentu. Tam malou obchodníci další eh, část eh, zemědělského sektoru určuje, co vlastně jde a co nejde. Já vám podívám, eh, já vám uvážu, ukážu příklad z výroby mléka. 11 centů minus 10, 10 centů v nákladu a kolikrát zjistíte, že zemědělci pak už nic vůbec nevydělají na litru. Podívejte se na chov prasat. Tam to je to tež. Pokud budeme takhle pokračovat a komise tomu bude říkat trvalá udržitelnost a efektivita, tak eh, zapomínáme přitom, že eh, eh, musíme také vytvářet určitý prostor pro naše zemědělce. A něco takového je nepřípustné. Děkuji. Thank you, Chairman, and... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že koordinátoři uh, zaslouží uh, určitý kredit za to, že se tady projednává tato zpráva, protože si myslím, že konkurenční politika na evropské úrovni eh, dopadá na každého našeho voliče a, a ovlivňuje zemědělce samozřejmě zejména. A, a myslím, eh, že musíme tady eh, velice se to dě, postavit e, komisi stejně i jako někdy se stavíme komisi v oblasti zemědělství, protože e, často e, je tady podezření a jednotlivé případy, které ukazují, co se děje. V Irsku například panuje představa, že zpracovatelé obězího fungují v kartelu. My jsme na to upozornili eh, orgány hospodářské soutěže, oni nám řekli, přineste důkazy. Což je nesmírně důtě, eh, obtížné pro jakéhokoliv eh, lajka, pro jakoukoliv organizaci zemědělců. To je jako kdybyste přišli eh, na policii, že máte podezření z trestného eh, činu a oni vám řekli, no musíte si pozbírat eh, důkazy, než my to začneme vyšetřovat. Čili já si myslím, že ředitelství tady pro hospodářskou soutěž musí být mnohem aktivnější při vyšetřování nejen zpracovatelů, ale i obchodníků. Neustále se o tom bavíme. Hmm. Všichni vydělávají z potravinářském řetězci, kromě těch, kteří eh, se nejvíce snaží, kteří tam vyrábějí to, ty potraviny. Abych zareagoval na to, co říkal pan Agnew. Já to vidím tak, že eh, když Evropská komise eh, řekla irské vládě, že je třeba splatit 64 miliard bankovních dluhů, tak naše vláda to souhlasila. S tím souhlasila. Pokud jste řekli, že je třeba dát další daně našim podnikům a rodinám, tak naše vláda a souhlasila. Takže když eh, eh, řeknete, že eh, musíme získat dalších 13 miliard eur pro irský lid, tak já si myslím, že bychom to také měli udělat. Děkuji, pan poslanec Jár. Děkuji. A děkuji také za tuto diskusi, protože ten problém je obecně známý. Mám k tomu eh, několik otázek. Ta první navazuje na předřečníka, na předkládání důkazu. Když eh, v Německu ovládají 80% trhu eh, řetězce, tak už se nepotřebují žádné cenové dohody. Prostě Oni se nemusí dohadovat, takže to, to je důkaz sám o sobě. Je důležité, aby tam bylo co nejvíce hráčů spíš. Na to je třeba se starat. Já nemám nic proti inovacím, to je důležité, ale vždycky tomu říkám zdánlivé inovace. Dávám příklad. U mléka se eh, uzávěr eh, přesune zleva doprava a je to inovace a celý, celé ty náklady se přesunou na konec na zemědělce. Hmm, a je to naprosto cenově relevantní. Potom jsou tady v Německu, eh, potom celé ty věci eh, eh, nepoužívání geneticky, genetické soji, to se dělá, ale jenom v Německu, ne v, na evropském vnitřním trhu. A to je také taková zdánlivá inovace. A každopádně bych vás chtěl podpořit, když říkáte, že je třeba, aby se zemědělci organizovali. Ano, to je pravda, ale musíme také nechat ty svazy výrobců eh, fungovat, protože nemá smysl, když oni eh, seberou ten objem a potom to předají jenom nějakém odberateli. To máme například u mléka, u, u obilí to funguje dobře, ale pokud oni to jenom eh, prodávají nějaké mlékárně, tak to budou, ještě výže závislé, protože potom když nevyjednáte něco dobrého, možná, že eh, by tady měl být eh, závazek neprodávat eh, celý objem jednomu odběrateli, jak tomu teďka často bývá. Děkuji, paní Delaje. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Již jsme od kolegů slyšeli hodně věcí, ale eh, skutečně ta prezentace mě dost zaujala, protože zde hovoří o e, problému e, Federace francouzských producentů versus Carrefour. Ale já myslím, že tady jsou další témata a já bych chtěl... E, já vím, že náš program je nabitý a já si myslím, že ta prezentace věci zjednodušila, i když program je nabitý, chápu, ale musím říct, že skutečně to mi vadí, jak je to nepřesné všechno. Já si myslím, že DG hospodářská soutěž by se měla více eh, vložit do eh, obsahu než formy. Vím, že pravidla je třeba respektovat, ale to konstatování je dost jednoduché. Eh, jakýkoliv distributor může mm, zde jak si může tedy mm, Eh, sice spolehat na různé organizace soukromého práva a podobně, ale já si myslím, že je třeba každopádně znovelizovat pravidla hospodářské soutěže a koordinátoři našeho výboru dnes rozhodli, že mm, my jako výbor Agri máme co říci k tématu mm, hospodářské soutěže. Je to obrovská agenda a v každém případě já si myslím, že před chvíli jsme hovořili o stabilitě cen, respektive nestabilitě a proto pravidla hospodářské soutěže jsou také tak důležité právě proto, abychom vyřešili otázku nestabilních cen. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, kad manau. Pane předsedo, ano, tato otázka je velice citlivá a my o ní již diskutujeme alespoň dva roky. Pokud se nemýlím, zástupce komise nám slíbil, že nalezne nástroje, prostředky, aby se zlepšila situace hospodářské soutěže, abychom eh, pomohli zem, eh, zemědělcům, ale situace se ještě zhoršuje. My eh, pravidelně se scházíme se zemědělci a víme, jak těžké jim je vysvětlit, proč Eh, eh, dostávají tolik zaplaceno, kolik chtějí ty velké výkupy, výkupní organizace. A proč eh, ty nelze regulovat marže těch, hm, kteří dále přeprodávají jejich výrobky. A já si myslím, že to, pokud nebudeme regulovat výkupní ceny, tak to znamená, že nejsou porušována pravidla, ano, ale některé ty výkupní centrály eh, vydělávají více a více zisků, jsou to nadnárodní společnosti a eh, v podstatě mm, my sice imitujeme, že něco děláme, ale situace se nemění. Situace zemědělců se nezlepšuje. Máme na to spoustu příkladů. Když Evropa to chtěla, tak eh, eh, zde jsme hned vyřešili problém bank. Hned jsme, vyre, hned jsme zavedli regulaci a když eh, tady je vůle, když Evropa chce, tak jsme i vyřešili i tu otázku telekomunikací. I to jsme hned vyřešili a všichni mají přístup k těmto službám za mm, mm, vhodné ceny. Pokud nejsme schopni ale regulovat činnost těch zprostředkovatelů, tedy těch výkupů, výkupních organizací, no tak tady přece je určitá eh, eh, přece marže, eh, třeba 200% a tak dále, a z toho nic ten zemědělec se nedostane zpět. Ne, to je třeba, aby se na tom podíl na těch maržích. To jsou důležité otázky. A v této oblasti existuje spousta problémů a jde o to nalézt nejcitlivější řešení a hned bezprodleně to řešit. Třeba v Litvě, tady mám takovýto příklad, ty velké výkupní organizace, ty hm, eh, v podstatě podnikají pod svojí značkou, třeba sír nebo chléb ne, nebo máslo, eh, eh, tedy je pod jejich značkou a a, a i tedy jejich výrobky jsou na těch předních místech v regálech a v supermarketech a je za nízké ceny, takže to je jasné porušení hospodářské soutěže podle mě. Bardzo dziękuję. Czy przedstawiciel komisji... Děkuji. Chtěl by se představitel Evropské komise vyjádřit k těm otázkám. Prosím, stručně. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. I mean, in in, in, in many, many of the interventions uh, either uh, have not... Děkuji. V mnoha dech, uh, ty otázky nebyly mířené na mě, takže ty bych vynechal. A potom ta první otázka se týká obchodu s Ukrajinou. A tady musím přiznat, že tady nejsem kompetentní. Bych vám odpověděl, tady se omlouvám. Pokud je to nějaký zástupce DigiTrade, tak mu rád postoupím slovo. Potom se několik otázek zaměřilo na marže zprostředkovatelů, malou obchodníků, velkou obchodníků řetězci. Jeden poslanec se ptal, co lze udělat pro to, pokud by zemědělci zvýšili efektivitu a jak tedy si mají zachovat tu, tu přidanou hodnotu. Toho jsme se dotkli. A s radostí zodpovídám. Integrace na straně zemědělců, horizontální nebo vertikální. Další spolupráce je to, jak si ponechat tu přidanou hodnotu. Ti zemědělci ta družstva, která a, vertikálně zpracovávají suroviny, tak těm se opakovaně daří a vydáme to ve své praxi při fúzích, že se jim daří získat větší e, část hodnotového řetězce. Takovéhle reformy, například u e, tady, e, plodin orných, tedy olivového oleje a tak dále, a hovězích, eh, hovězího. Prostě když je tady větší horizontální a vertikální spolupráce, eh, združení se, tak je možné, aby zemědělci si ponechali opravdu eh, plody s zvyšování efektivity. Potom, pokud by tam měla být cena a regulace, cenová regulace, tak k tomu se hospodářská soutěž nemůže vyjadřovat. Potom eh, možná teď mám dobrou příležitost, abych eh, zdůraznil eh, nekalé obchodní praktiky a konkurenční právo a vztah. Nekalé obchodní praktiky jsou mnohem širší oblast než pokrývá hospodářské právo, tedy právo hospodářské soutěže. Může k ním docházet na trhu, kde tedy eh, je hospodářská soutěž, ale pořád tady je problém těch nekalých praktik. Potom je tady další typ eh, regulace, eh, smluvní právo nebo nějaký etický kodex jako v Británii mohou být řešením, a kde pravidla hospodářské soutěže nejsou řešením. My jsme se tím zabývali. Například pokud tam, kde eh, dominantní eh, subjekt má takovéto eh, praktiky nebo dělá takovéto praktiky, tak tam my můžeme zasáhnout a napravit ty nekalé praktiky. Jedním příkladem je ten případ ABF InVev. Mimochodem, ten, to, to jsme zatím šetřili, my jsme neschválili jinými tam eh, byly určité vazby obchodních partnerů, což by bylo možné eh, považovat za nekalé obchodní praktiky a zároveň zvýšili svoji dominanci eh, na úkor spotřebitelů i dodavatelů. Takže jsou tady určité překryvy, ale v řadě oblastí je to na a, odpovědnosti generálního asi produkta komisařky Běňkovské. Potom bych uh, nesouhlasil s eh, připomínkou, že zákon o hospodářské soutěži vede ke slačování cen. Tak kdyby to tak bylo, tak bychom byli hodně žádaní v řadě oblastí. Protože ceny se nestanovují pravidly hospodářské soutěže, ale tržní síly je stanovují. Je tady tvrdá konkurence mezi Boeingem a Airbusem, ale eh, nikdo by neřekl, že letadla jsou levná. A to platí pro diamanty, takže eh, eh, skutečná interakce cen komodit a mm, strany nabídky a strany poptávky vede ke stanovení cen a rozhodně tady nejde o pravidla hospodářské soutěže. Potom bych konkrétně zmínil, eh, když nám zemědělci přivezou důkazy o, o kartelech v, na jatkách a tak dále, tak opravdu my bojujeme s kartely všude. A pokud jsou nějaké doklady, o tom, co můžeme dělat a nemůžeme dělat a odhalit, tak jsme připraveni. A, a doufáme, že většinou se nám něco takového podaří. Já bych také využil tuto příležitost a požádal vás, pokud se na vás někdo obrátí s na kartel, a bude se stěžovat na, na, tady nám, prosím, nezveřejňujte to v e, novinách v Irsku, protože to e, ničí e, důkazy o kartelu. Takže pokud si stěžujete nám, udělejte to soukromně, potají, protože kartely to je eh, kvazi kriminální činnost v řadě členských států a pokud jsou kartely podezřelé, že, nebo podezřívají, že po nich jde eh, nějaká agentura, tak jako naše, tak uh, uklízí stopy. Máme tady právní požadavky na určitou mm, minimální důkazní hladinu naše, mm, my, my prohledáme firmy, eh, eh, chodíme do jejich záznamů, takže tomto konkrétním příkladu, o kterém eh, tady pan poslanec hovořil, tak tam jsme neměli ty minimální důkazy, které by soudu v daném členském státě stačily. Nicméně naše ochota tady vždycky je. A pokud máte tedy nějaké podněty, tak prosím důvěrně nám je předejte. Myslím, že tím eh, jsem eh, odpověděl na většinu věcí, které nám byly adresovány, ale rád odpovím i na další dotazy. Děkuji. Děkuji eh, za připravenost jednat. Hospodářská soutěž mezi eh, Boeingem a Airbusem a, eh, a srovnání a, a hospodářskou těž na zemědělském trhu možná, no možná teoreticky ano, ale eh, ve skutečnosti to je jinak. Pan Danten, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na závěr této diskuse musím říci, že máme ještě dlouhou cestu před sebou, aby chom eh, tyto věci eh, ve výboru zvládli. To poprvé, co o tom diskutujeme, měli jsme to potěšení, že eh, k nám přišel komisař Hogan a také komisařka příslušná před několika měsíci. A myslím, že je třeba v tom pokračovat. Po té, co jsme dnes měli možnost diskutovat s představitelem příslušné DG. Eh, je třeba o tom dále eh, diskutovat, abychom zohlednili obavy těch i o něch. Jsou tady zemědělci, kteří jsou třeba seskupeni, ne zcela podle pravidel a hrozí jim sankce komise. A na druhé straně vidí, že zatímco dříve byly čtyři eh, centrály pro výkup produktů, už existují jenom dvě, protože dvě a dvě takové centrály se eh, spojily a přitom to volalo v Evropské komise. Takže to je také situace, kterou musíme brát v úvahu. A pane předsedo, asi bychom mohli tu diskuzi z DG Agri i z DG Komp eh, zopakovat, včetně eh, diskuze s oběma komisaři. Já si vzpomínám, že to byla velmi zajímavá diskuse. Bardzo děkuji, Já vám děkuji. Myslím, že důležitý je hospodářský dialog mezi eh, producenty a spotřebiteli a to i v potravinářském zemědělském eh, <clears throat> sektoru. A eh, svobodný, tedy volný trh není eh, v rozporu s horizontální a vertikální integrací, protože to posiluje obchodníky i zpracovatele, i výrobce. A to je jiná věc. Je třeba samozřejmě partnerského hospodářského dialogu. Takže teď my končíme eh, s tímto zajímavým eh, tématem eh, a vrátíme se k debatě 12. a 13. října 18. budou pozměňovací návrhy a na konci listopadu budeme přijímat stanovisko. A teď je delegovaných aktů, které souvisejí s mm, červencovým eh, mlečným balíčkem. Jak jsem říkal, eh, po eh, zasedání Rady ministrů zemědělství, která proběhla 18. Mm, přišel pan komisař na naše zasedání, hovořil o červencovém balíčku za 500 milionů eur ten balíček rozdělen na dvě části. Jedna část 150 milionů má podpořit eh, kroky, eh, které mají eh, bezprostředně tedy podpořit zemědělce, kteří dobrovolně sníží produkci, potom 350 milionů půjde do zemí, ty už, to už bylo rozděleno, a ty členské státy budou moci to také doplatit eh, obdobným, eh, obdobnou částkou z národního rozpočtu. Nechci to dále rozvíjet. Velice pozitivně jsme přijali, že ještě před eh, prázdninami se tady jednalo o červencovém balíčku. Ale teď bychom si měli vyslechnout tedy větší podrobnosti. Je tady, eh, jak vždy, pan ředitel korte, který eh, na toto dohlíží. Pane řediteli, dostáváte slovo a prosím vás o prezentaci. Thank you very much. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové výboru, jsem velmi rád, že jsem mezi vámi a že mám příležitost vám prezentovat červencový balíček. Červencový balíček, který komise, eh, tedy komisař Hogan, eh, předložili, aby čelili velké krizi, eh, která je především v oblasti mléka a v oblasti chovu dobytku. Eh, to už jsme diskutovali vícekrát a jsme stále v situaci, kdy eh, jsou ceny nižší než průměr. Minulý týden tady byly určité pozitivní signály, eh, ale samozřejmě stále ještě jsou tyto ceny na velice nízké úrovni a proto komisař předložil balíček v červenci. 500 milionů eur. Je to stejná suma jako balíček v roce 2015. Eh, také byl vypracován tehdy v létě 2015. Eh, podobně jako loni bude těchto 500 milionů eur eh, financováno z mm, řádného rozpočtu roku 2017. Čili to nevyžaduje E, využití e, e, krizové rezervy. Bude to součástí rozpočtu tak, jak vy a rada koncept tohoto roku budete formulovat. Mezi balíčkem z Loňska a tímto balíčkem jsou určité podobnosti, ale jsou tady i některé odlišnosti a já bych si rád uvedl, jaké odlišnosti. Tento balíček je mnohem více zaměřen na požadavek stabilizovat trh balíček stabilizace trhu a také balíček um, trvalé udržitelnosti. Proč? Protože na rozdíl od loňského roku let, letos velice jasné, že eh, ty nízké ceny v produkci mléka jsou spojeny s nadvýrobou. Je na trhu příliš mnoho mléka. A také proto eh, se balíček musí zaměřit na řešení tohoto problému a já se k tomu ještě vrátím. Balíček letošního roku eh, má tedy něco nového, něco, co jsme dříve nedělali, a sice eh, zvláštní akt eh, v přenesené pravomoci zaměřený na řešení nadprodukce mléka. Tímto balíčkem nyní vlastně využíváme vše, co nám umožňují základní akty. Pane předsedo, je tady vlastně sedm právních aktů, když už hovoříme o tom balíčku. Je to tedy velký balíček, eh, docela složitý balíček. Ale já chci zdůraznit, že je tady sedm opatření, eh, tři prostřednictvím delegovaných aktů a čtyři prostředním prováděcích aktů. Eh, jsou tady texty, ke kterým se ještě vrátím, vrátím a které se netýkají všechny mléka, ale Týká se to například také eh, ovoce a zeleniny. Vlastně bych měl hovořit o balíčku osmi opatření. A to je tedy v červenci předložený balíček ministrům. Eh, žádná z těchto opatření ještě nebyla definitivně schválena, musím být velmi opatrný, když o tom hovořím. Mám eh, důvody domnívat se, že to, co bylo prodiskutováno experty na úrovni členských států i experty eh, na úrovni parlamentu, že to prostě obstojí. Ale faktem je, že balíček ještě nebyl definitivně schválen. My doufáme, že se tak stane 8. nebo 9. září. A také bych chtěl říci, že pracujeme velmi intenzivně. Pracovali jsme během celého léta s experty, jak parlamentu, tak členských států a dospěli jsme k dobrým závěrům. Minulý týden ve čtvrtek bylo takové jedno jednání a dostali jsme širokou podporu která volá po schválení tohoto textu. Protože v červenci jsme předložili členským státům první text a teď konečný text eh, byl dokončen v srpnu a je předložen kolegiu komisařů eh, k schválení v září. Já se ve svém vystoupení zaměřím na delegované akty. Jsou tady tři, jak už jsem řekl. Dva z nich jsou naprosto klíčové, důležité. Já už jsem mluvil o produkci mléka, kde je tady e, vlastně režim na snížení produkce mléka a druhý důležitý e, text se týká 350 e, milionů eur na podporu pro přizpůsobení se. Ale abychom si udělali celkový obrázek celého balíčku, akty delegované budou schváleny Eh, naléhavém řízení. První eh, pro 150 eh, milionů snížení produkce mléka by měl začít platit od září. A je možné spustit celý proces 21. září. A druhý bude pravděpodobně schválen v březnu 2017. Já se ještě vrátím trošku podrobněji k těmto dvěma předpisům. Druhý delegovaný akt je mm, výjimečná podpora pro přizpůsobení 350 milionů eur rozdělených eh, do národních obálek, podobně jako loni, to znamená, že každý členský stát dostane určitý podíl z těchto 350 milionů eur a státy eh, komisi předloží opatření eh, a jak ji použít tyto peníze. Pouze opatření, která usilují o zmrazení a snížení produkce mléka, budou eh, financovány v rámci tohoto režimu, eh, který také mm, umožňuje vlastně eh, ještě se strany členských států. Peníze by měly být vypláceny nejpozději 30. září příštího roku, to je 2017. Třetí delegovaný akt je mnohem jednodušší. Třetí delegovaný akt, také schválený v procesu naléhavého řízení, bude eh, rozšiřovat veřejné intervence, eh, ty, které již probíhají eh, ke konci září. A teď se to rozšíří až do 30. září příštího roku. To znamená, že to bude ještě plný rok eh, intervencí, eh, který zůstane nadále eh, použitelný, bude v platnosti. A jak jsme o tom, jak jsme o tom diskutovali dříve, umožňuje to další aktivity. Ukázalo se ze zkušeností, že je užitečné takto postupovat. To jsou tady ty tři delegované akty a teď se ještě se k ním vrátím trošku podrobněji ke konci svého vystoupení. A pak jsou tady čtyři prováděcí akty které bych tady také vyjmenoval, eh, jsou součástí stejného balíčku. První prováděcí akt se týká prodloužení eh, soukromého skladování, režimu soukromého skladování. Tady jsou vlastně dva režimy soukromého skladování, eh, které jsou pro mm, mléko v prášku a ty budeme tedy také prodlužovat, měly platit do 30. Eh, září a budou platit ještě do konce února. Eh, to je tedy velice podobné jako režim mm, veřejných eh, intervencí, bude to tedy dále platit. Další, druhý prováděcí akt, který chci uvést, je prodloužení článku 222, tedy to opatření podle článku 222, to je opatření, které umožňuje eh, plánování eh, produkce mléka eh, ze strany družstev, zemědělců a tak dále. Tady základní akt to umožňuje šestiměsíční období. První šestiměsíční období bude teď v září končit a komise se rozhodla, že to prodlouží o dalších měsíců. Takže to bude trvat až do dubna 2017. A díky tomuto opatření se zemědělci mohou sejít a dohodnout se na plánování produkce, což je věc, která normálně by podle eh, pravidel o hospodářské soutěži dovoleno nebylo. My jsme se rozhodli, že prodloužíme ještě o dalších 6 měsíců toto období plánování produkce. Třetí prováděcí akt se týká eh, režimu přímých plateb eh, o dobrovolném eh, podpoře. Tady je snaha umožnit členským státům, aby měli výjimku Eh, aby vlastně eh, zemědělství, zemědělci mohli mít na své usedlosti zvířata, na které budou dostávat eh, platby dobrovolně spojené. A aby vlastně nebyl zemědělec trestán tím, že by se mu snížily platby. Nebude požadováno, aby měli ta zvířata přímo na usedlosti, když se rozhodnou je poslat eh, na jatka, aby nebyli prostě dotčeni v těch platbách. To je možnost pro členské státy, kterou, možnost, kterou mohou ještě jeden rok používat. A poslední, to je čtvrtý prováděcí akt, je možnost, eh, aby členské státy eh, platily zálohovaně přímé platby. Tak eh, eh, platby pro rozvoj venkova od 16. října dál. Prostě opět je to totež, co jsme udělali i loni, to znamená, členské státy mohou zaplatit až 70 přímých plateb eh, a dokonce až 85 plateb na rozvoj venkova jako zálohu, aniž by prováděli Eh, kontroly přímo v terénu. To jsou velice důležité opatření pro eh, finanční toky. Vlastně zemědělci dostanou platby mnohem dříve, nebudou muset čekat na tyto platby. A rád bych na závěr ještě řekl něco, co si myslím, že eh, je důležitým politickým aspektem těch podpor v tomto balíčku. Je to Eh, zvýšení cen za stažení eh, ovoce a zeleniny. Je to dosti komplikovaná otázka. Je to vlastně delegovaný akt, který ještě nebyl schválen. Eh, je to vlastně pátý z těch delegovaných aktů, který stále ještě je diskutován v expertních skupinách v komisi a my doufáme, že schválen bude brzy začátkem příštího roku aby vlastně by se to stalo normálním postupem. Vstoupí to v platnost až poté, co proběhne tady i v radě e, diskuse o tomto textu. Je to politicky důležité, protože je třeba udělat také něco pro sektor ovoce a zeleniny. A země, které nejvíce dostávají v této oblasti je tady nárůst z 30 na 40 ceny za stažení. V případě třeba mm, distribuce zdarma nebo e, distribuce za jinými účely. To je tady celý tento balíček. A teď bych se ještě chtěl vrátit ke dvěma hlavním částem tohoto balíčku, což je snižování produkce mléka 150 milionů eur a pak balíček 350 milionů eur jako balíček na přizpůsobení. Eh, režim 150 milionů eur je nový. Je to důležitá část předpisů a my doufáme, že s tímto opatřením zemědělci budou mít finanční podnět, aby snižovali produkci mléka. Já jsem mluvil o tom, že mm, zemědělci mají možnost kolektivně plánovat produkci mléka, což je teď již možné. Ale ještě budou dostávat i finanční podporu, aby produkovali méně. S tímto nařízením e, musím zdůraznit, že právně vzato není tady vazba mezi těmito dvěma opatřeními na snížení produkce mléka. Čili můžete mít eh, určitou část z těchto 50 milionů eh, v rámci tohoto opatření, aniž byste nutně měli eh, společné plánování produkce mléka, čili ty dvě, ty dvě opatření jsou nějak provázány. Je to režim, který umožňuje zemědělcům dobrovolně se zavázat, že budou eh, snižovat po tři měsíce, dostanou 14 eur. 14 euro, a, eh, což na což bude znamenat snížení dodávek o 1 milion 0,7 tun mléka, což více méně je ta nadprodukce. Takže to opatření právě by mělo snížit produkci o 1,7 milionů tun, tedy o tu nadprodukci. A mm, takže individuálně nebo skupiny eh, zemědělců se mohou rozhodnout, že, se do, že to vstoupí a způsobili jsou ti, kteří dodávali eh, eh, mléko v červenci 2016, to znamená, musíš být etablováni, zavedeni s touto produkcí a musí se zavázat, že budou redukovat alespoň o 1500 kg. A také i další limit je zde, takže 1500, to je minimum a maximum, je, které můžeme žádat, je 50% snížení, ne 100% snížení dodávek ale 50%. Jak ten režim bude fungovat? Jak bude vypadat ten mechanismus? Z toho přeneseného aktu zjistíte, že máme čtyři aplikační období, čtyři fáze tedy. Čtyři fáze s takovou podmínkou, že pokud tam zbydou peníze, samozřejmě ten systém se otevře v září a bude možné, že eh, všech těch 150 milionů se vyčerpá v té první fázi a potom nenastane ani druhá, ani třetí, ani čtvrtá. A měl by začít fungovat od 21. září do března 2017. Pokud bude příliš velká poptávka ze strany zemědělců, pokud bude eh, potřeba více než 150 milionů, tak potom komise stanoví tak koeficient přidělování, takový klíč, aby tedy snížili potom proporčně platby na farmáře. A po každých třech měsících, po tom období, kdy došlo k redukci, ke snížení, kdy to prokáže ten zemědělec, tak poté dojde k výplatě. Samozřejmě to bude vyplývat z jeho účetnictví a poté členské státy budou 100 vyplatit tu kompenzaci těch 14 euro na 14, 14 euro a není zde nějaká, nějaké penále, ale pokud se mu to nepodaří, pokud se mu ta redakce, redukce, tedy ten cíl nepodaří splnit, tak potom to nařízení stanovuje mm, e, tu možnost tedy e, postupně tedy Eh, snižovat a vyplácet. A uvidíme, jaký, jaký bude zájem o tento program. A první žádosti lze přijímat 21. září, tak eh, poté v říjnu budeme mít eh, přesnější obrázek zájmu, od jakých typů formářů, od jakých států, jak ten nástroj bude vůbec fungovat. Ještě nakonec, pane předsedo, bych přešel k dalšímu důležitému pilíři balíčku, což je těch 350 milionů, eh, tedy ta výjimečná adaptační pomoc, pomoc na adaptaci. To jsou peníze, které jsou členským státům podle národních obálek na podporu výrobců mléka, ale i farmářů v jiných eh, oblastech chovu chovatele, jiné chovatele, takže nejenom na mm, sektor mléka, ale i na vepřové, telecí, hovězí, e, kozí maso, skope, ale opatření, která se budou, e, mm, která budou oprávněná, tak ta jsou způsobila, jsou omezená. A mm, zde v září minulého roku v tom balíčku členské státy měly větší pravomoce vynaložit eh, tyto prostředky. To však bylo kritizováno z různých pohledů, to bylo kritizováno, takže teď chceme se ujistit, že ty peníze budou vynakládány takovým způsobem, který pomůže vyřešit krizi. Takže to nebude úplně tež jako v 2015. Pouze opatření, která budou podporovat eh, stabilizaci trhu a ekonomickou udržitelnost. Ale my máme 28 států, což je veliká různorodost eh, sektorů zemědělství a eh, zde stále, eh, takže i opět členské státy budou mít řadu možností, jak přizpůsobit se tak, aby to nejlépe respektovalo jejich situaci. Takže komise nebude to určovat do detailu, ale také uvidíte, že se to bude hodně lišit od minulého roku co bychom my jako komise rádi viděli, aby skutečně ty peníze šly na snižování produkce, a to je ta logika. Když si srovnáte těch 150 eh, milionů, 350 milionů, tak asi eh, takže Ehm, takže tady bude velký zájem o těch 150 milionů, to půjde rychle a potom budou mít členské státy národní opatření a budou moci působit prostřednictvím vlastních obálek, takže to je takový logic, logická kontinuita, to znamená, potom vlastně členské státy budou moci navazovat na tento program snižování produkce prostřednictvím vlastních eh, obálek a budou moci to doplnit o vlastní další prostředky. Ale asi ne všechny členské státy to bude zajímat, takže potom máme další alternativy, extensifikace produkce, eh, eh, to znamená eh, potom produkce, která je ekologická, dále se vynaložit prostředky na lepší mm, podporu, na podporu lepší spolupráce mezi zemědělci. Víme, že v některých členských státech je to dost problém, tam, kde zemědělci nejsou dobře zorganizováni a mm, tak znamená, jsou snadnou kořistí pro další subjekty v tom řetězci. A kromě těchto peněz z EU, jak jsem řekl, je zde možnost eh, další podpory. To znamená, až 100% to mohou, o 100% to mohou doplnit ze svého členské státy. Takže to jsou ty základní body celého toho balíčku který jste vám sem předložil a budu počítat s vaší podporou a budu se maximálně snažit na vaše otázky. Dámy a pánové, toto je uh, důležité a obtížné a široké téma, času máme málo, uh, přejdeme k uh, vašim otázkám. Navrhnu uh, jejich omezení na půl druhé minuty. Pan Dante jako první. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl připomenout a poděkovat eh, sekretariátu, který během léta se snažil o to, aby eh, zde byli eh, členové, přímo, zástupci přímo přítomní na pracovních skupinách, abychom byli informováni, i když vlastně formálně diskuze začínají až teď návrh, který byl právě zde představen, nás zbuzuje určité otazníky. Samozřejmě je dobré, aby každý členský stát věci spravoval dle svého uvážení, ale je třeba si i položit otázku, jaký nás tom komunitární politika, když nakonec každý má svobodnou volbu a může vytvářet i podmínky nekalé soutěže. A já si myslím, že v Evropě o 28 členech. Je třeba, abychom si zvykli. Ale ven, hm, já mám takovou otázku, která mě napadá. Zdali členské státy budou předem eh, notifikovat své programy komisi a do jaké míry parlament bude informován o rozhodnutích členských států. A druhá otázka, ta se týká toho prvního programu, ten, ten dobrovolný program Eh, snížit eh, produkci. Já vím, že eh, zde, zde byla vyhlášena určitá částka těch, těch 14 centimů, je to, je to stála fixní platba, poplatek a vy jste nám dal číslo, které jasně říká, že ten, kdo první přijde, tak bude jako první obsloužena, ostatní se nemůže dostat. A potom poslední poznámka, ta se týká e, podmínek pomoci, e, tedy to jsou ty propojené pomoci, propojené dotace. Vy jste řekl, že mm, Eh, že i pokud jde o eh, ta zvířata, která nemůže si ponechat po celou tu smluvní období, tak může přesto čerpat z prvního pilíře, ale ve druhém pilíři existují eh, ekologická environmentální opatření, která se týkají těch znevýhodněných oblastí, které berou do úvahy tu povinnost po určitou dobu si ponechat ta zvířata. Takže je třeba, aby ty politiky prvního druhého pilíře byly propojeny, aby Eh, se to vztahovalo na nástroje obou pilířů, protože jinak eh, ty zem, ti zemědělci nebudou mít těmto opatřením přístup. Děkuji vám. Prosím, eh, neopakujte už tež otázky, když už jednou padnou a prosím vás o dodržování času, protože jinak budeme mít zkus. Teď pan Egnin. Já sleduji celou tuhle mléčnou záležitost jako eh, poslanec už sedm let. Pamatuji se, že jsem se jednou rozhlédl, že eh, se tady mléko eh, na plast Luxemburg rozstříkávalo mléko až na tahle okna. Říkali jsme si, co se děje a od té Děkuji, pan Hogan. Komisař eh, říká, že není tady eh, přebytek eh, na trhu. Jeden čas na tom trval, teď asi změnil názor. Najednou je přebytek nabídky. A je tady politika, která má zaplatit změncům, ale vyráběli méně. Nebo dostali zaplacenou za snížení produkce. A to všechno prochází těmi akty přenesené pravomoci a prováděcími akci. A co se děje ve skutečném eh, trhu? A cena eh, roste a Irsko chce po výrobcích, aby eh, se vyrábělo víc. Takže tady máme divnou situaci, kdy daňový poplatník říká, zaplatíme vám, abyste vyráběli méně a, a mm, mm, zákazníci říkají, zaplatíme vám víc za mléko, takže to budou velice zajímavé tato situace. Děkuji, pan Hausling. Takže nejdříve je třeba přivítat, eh, že eh, komise, i když o rok později, eh, než měla, ehm, uznala problém s objemy. Ale když někteří vyrábějí méně, budou vyrábět někteří více. Vy říkáte, že krávy se lze odstavit, ale nepřejdou oni k sousedovi a, a Hmm, tam uh, je nepodojí soused, uh, takže eh, ten, ty objemy uh, kontrolují uh, uh, vlastně zemědělci. Zemědělci jsou vynalézaví. Uh, Chceme opravdu se postarat o to, aby se to nevrátilo za tři měsíce zpátky. A, uh, vlastně můžeme kontrolovat nějak 14 centů. Možná to bylo 8-9 centů, no nevím. To je také velké e riziko pro zemědělce. Potom se tady eh, klade otázka. Máme tady ehm, otázku eh, eh, nákupu mm, sušeného mléka. Kolik ho teď leží na hromadě? Jaké procento produkce? A jak to chcete protahovat? Jak jako to chcete protahovat? celou tu eh, krizi to ještě odloží. Takže tohle nemůže být řešení. Máme 6,3 milionů tun, tedy navýšení jenom za dva roky a teď to chcete o jednu snížit. Myslíte si opravdu, že potom se ta krize vyřeší? Když dostanete jenom 20% nadbytku z trhu pryč? Já si myslím, že ne. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím také, že celkem, a tady eh, souhlasíme s řeč, předřečníkem, tato opatření jdou eh, správným směrem, je nezbytně podmitné, eh, bezpodmínečně nutné tedy eh, zemědělcům pomoci. Měli jsme tady 500 milionů na balíček minulý rok. Má komise nějakou studii o tom, co přineslo těch 500 milionů loni? Nebo nepřineslo? Kdybychom to udělali, tak bychom asi měli dojem, že ten výsledek hm, by mohl být takový vystřízlivující těch 500 milionů bylo tak trochu vylito do vzduchu. Stejně tak pokrát eh, je to taková střela na slepo. Prostě dá se zemědělcům akorát peníze a vypočítá se, kolik eh, kdo dostane, bo to celkově nic nepřinese, akorát to na... zkresluje eh, hospodářskou soutěž. V Itálii se to úplně rozdává. Francie třeba to třeba váže na nějaká opatření. Takže je třeba se na to eh, dívat poněkud přesněji. Já bych byl rád u těch kritérií pro přerozdělení. Ty eh, malé eh, podniky by, měly, by měly být zohledněny. Potom jsou tady nejsou vůbec zohledněné podniky z horských oblastí. Jsou tady výrobní oblasti v Evropě, kde je třeba věnovat opravdu velkou pozornost, protože tam je to mléčné hospodářství ve skutečné, na skutečném dně. Potom eh, nesmíme eh, ztrácet ze zřetele, co se děje s, eh, na trhu s dobytkem. To poveze k, dal, k, k dalšímu propadu na trhu s dobytkem. Už teď dobré mlečné krávy jsou prakticky zadarmo v Evropě. A ta situace se těmi opatřeními dále vyostří. Děkuji, paní Aguilera, minutu a půl. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla se globálně vyjádřit. Eh, ano, já myslím, že jsme udělali krok vpřed s těmito opatřeními, ale myslím si, že konkrétně ten problém eh, sektoru mléka je problém, že tam je nadbytečná produkce a mm, ta eh, a k tomu potřebujeme komunitární opatření. A nejenom, aby tam bylo těch 150 milionů na opatření, redukce, restrikce, a, a, ale tady nemůžeme racionalizovat eh, zemědělskou politiku tím, že členským státům dáme do kompetence těch 350. Já, to, podle mě to nemá smysl protože ne ve všech zemích eh, je přebytek, v některých ano, v některých ne. Ale eh, takže podle mě by bylo vhodnější mm, více vyčlenit prostředků na to komunitární opatření a nejít tou cestou, jak řekl pan Danten, to znamená eh, renacionalizace těchto politik, eh, zemědělské politiky, když se nazývá společnou. A teď konkrétně otázka, proč E, e, zvýšit e, cenu za stahování mléka a 50%, když to u ovoce zeleniny pouze 30%. A potom, potom ty zálohy na na ty platby v říjnu to bude pouze pro ten dotčený sektor a ne pro ostatní. Děkuji. Já to řeknu poměrně stručně. Na jednu stranu eh, jsem eh, ráda, že to jde správným směrem, že ty eh, peníze jsou vázané na snížení objemu, i když to přichází příliš pozdě, jak bylo řečeno, ale lepší teď než nikdy. Každopádně bych ještě skonstatoval, když bude předem zemědělcům jasné, že dostanou 14 centů za každý omezený litr a bude eh, dané nějak známo, že nakonec podle eh, dané situace můžou být tak odešeny ty prostředky, tak se země se vůbec nemůžou vydat do toho programu. Každý eh, statek tohle musí vědět, musí předem mít jasně dáno, jak to dopadne. Kolik zemědělci dostanou, to musí dostat. Prostě nemůže se ta pomoc nechat vysel ve vzduchu, když eh, tady budeme mít eh, více než 150 milionů, takže ani další program nebude. To, to musí být jasné předem tohle. Děkuji, pan Flanagan. Nejdříve děkuji za velice jasné vysvětlení. Nebývá to vždycky tak jasné ze strany komise, ale řekli jste to jasně a děkuji za to. Pokud jde o, o systém dobrovolného omezení, co eh, zabrání zemědělci. Většina zemědělců jsou poctiví mm, zemědělci, ale vždycky jsou tam nějaké černé ovce. Co když nějaký zemědělec, eh, který už takto chtěl zrušit, chce využít ten systém a potom ty peníze budou vámi? Lze to udělat eh, s nějakým s nějakou vazbou limitu a omezení, tedy expanze u jiných zemědělců. A potom společný trh jak by nějaká bohatší země vlastně mohla dotovat své dnešní zemědělce. Některá země, jako Irsko, která nechce eh, eh, miliardy od Apple, vlastně něco takového z tohoto důvodu nemohla udělat. Kde je to společné? Já si myslím, že nakonec si člověk do, dovídá a kousky, ale já jsem kolikrát slyšel o například v vašem sektoru, jak to diferencují a veřejnost eh, si může kupovat ekovejce. Eh, a 50% lidí v Británii to třeba dělá. Takže my musíme se vydat tímto, eh, touto cestou a nechat lidem vybrat. A lidé, kteří si budou vybírat, bychom je neuelhávali, tak by si opravdu mohli nakonec dovolit se vyplatit boj, jak minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Já mám pochybnosti ohledně jedné věty, kterou jsem tady slyšela. Tyto, tato přímá pomoc by se mohla udělovat bez eh, té eh, kontroly. Mm, a, mm, takže já bych chtěla vědět, Existuje nějaký program, plán nebo vůbec, jak kontrolovat eh, tuto pomoc, která se bude udělovat, protože příliš často v zemědělství hodně lidí právě profituje z toho, že tam eh, neexistují kontroly. Třeba poslední skandal na Sicílii, kde mafie eh, v podstatě uzurpovala si všechny komunitární fondy, které měly jít právě v těch Eh, krizových situacích zemědělcům. Takže hm, jak tedy vyhnout takovýmto situacím, které již eh, se staly v minulosti? Děkuji. Paní Schreier. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden eh, v poslední týden mých prázdnin eh, byl velice dobrý, protože eh, eh, začaly stoupat ceny vepřového i ceny mléka, tak já si kladu otázku, co nám tady dělá starosti. Ale ono opravdu to určité starosti vyvolává. Musím srdečně poděkovat za veškerou odvedenou práci a rád chci, chci se ptat na kontrolu ze strany členských států která už, ta otázka už tady padla. U nás v Nizozemsku je tady určitá porážková prémie Čili vy jste eh, říkal, že se eh, také porazit, to je ta porážková prémie. A také z Německo eh, zde uvádělo, že zvýší tu platbu na dvojnásobek. Jak to vidíte? V Nizozemsku se něco takového ze strany státu nedělá, ale máme tady jeden vnitřní trh. Jak se na tohle to díváte, že někde platí více, někde méně? Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Paket za mlijeko koje je komisija predstavila u srpnju nažalost ne rješava. Děkuji pane předsedo. Mlečný balíček schválený v červenci eh, eh, bohužel nevyřešil eh, zásadní problémy v mlečném zemědělství a já doufám, že teď je zcela zřejmé, že takováto společná řešení nemohou zlepšit situaci. Chorvatsko má teď prostor k omezení výroby eh, mléka, protože počet dojnic se eh, snížil na polovinu za poslední deset let eh, mm, a téměř 200 výrobců za měsíc zanikne. Peníze od komise by um pomohly, nebo tedy přidělené do Chorvatska, a sice 10 eur za zvíře, nestačí. Myslím si, že ta intervenční nákupní cena za mléka 30 centů za kilogram by měla být eh, zavedena a platba by eh, neměla trvat déle než 30 dnů a cena by neměla být pod 70 centů za litr. Pak a je nezbytné řešit otázku eh, nepoctivých retailových cen, protože my jinak potom budeme platit a výrobci budou vydělávat. Paní McGuinness. Děkuji, pane předseda, Já myslím, že je třeba uznat, eh, že eh, tady jsou eh, určité příležitosti volného obchodu, ale na druhé straně tady vznikly velké problémy, které se snažíme teď řešit na všech stranách. myslím, že tady je jeden, jeden z problémů, který se tady projevuje. Jsou eh, tady dobrovolné, eh, dobrovolná opatření na snížení produkce, čili to povede k tomu, že vlastně mm, to bude mít dopad na ty nejslabší eh, producenty, zatímco ti nejsilnější z toho budou mít výhody. A je to otázka chovat, nemohou snížit stav dojnic a pak za tři měsíce to znovu nějak navýšit. Eh, nebere to v úvahu eh, trvalou udržitelnost těchto chovů. Eh, ekologické, trvalé udržitelné chovy s produkcí léta, mléka vypadají jinak. My děláme pravý opak tady v Evropě. A musíme říci, že je to nespravedlivé. Že to navíc otázku konvergence a rovnosti mezi členskými státy. Například ve Španělsku eh, produkujeme méně mléka, než kolik spotřebujeme a vlastně by nás tento systém nutil ještě dále redukovat tuto produkci. Eh, to vlastně má i dopad na naši soběstačnost v eh, potravinách. Thank you, Chairman. First of all, uh, Děkuji, pane předsedo. Především Eh, já musím říci, že podporuji eh, otázku flexibility eh, členské státy podle tohoto balíčku. Vezměme si například Irsko a náš podíl z těch 350 milionů, to by vlastně bylo asi 11 milionů, tak to opravdu vlastně nepředstavuje dostatek pro podporu všem těm producentům. Myslím, že žádná vláda nebude eh, tady postupovat, pokud nebude mít určitou flexibilitu, která by brala v úvahu specifika daného státu. Otázka je, že vlastně nikdo si myslí, že opatření eh, z léta eh, vyřeší všechny problémy volatility cen. My už předem víme, že tady budou období obrovské volatility cen a Eh, ani eh, celá série opatření to nemůže vyřešit, protože už tady byly snahy to řešit a eh, nemůžeme prostě odmítat, uznat, že to je problém, který se tady projevuje. A mm, tato opatření se tady budou Eh, projevat, že na těch 150 milionů eur na tu redukci, to je příliš komplikované, než aby to opravdu podpořilo ty zemědělce, kteří potřebují podporu nejvíce. Děkuji. Yes, thank, you. thank you very much. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já mám takovou otázku, která se týká toho, co, o čem tady mluvil pan kolega. Eh, my musíme také eh, hodnotit, jak působí opatření na trhu já myslím, že už vidíme určité zvyšování cen na trhu a politici říkají, ano, to je proto, že vládní politika ovlivňuje trh. Já myslím, že je tady třeba odlišit, co se děje na trhu, eh, jak se vývojem trhu a co se děje na trhu, protože to ovlivňuje vláda. Oui, merci, monsieur le président. Ano, pan Andrie, děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že komise konečně předkládá návrhy k řešení krize, protože je, je eh, dobré řešit krizi dříve, než to bude povede k eh, úpadku celé řady firm. Tady bych se pojil eh, k těm, kteří již tady hovořili na toto téma. Vlastně na komunitární úrovni nejsme schopni aplikovat eh, politiku, která by brala v úvahu specifika eh, různých eh, regionů. Nesmíme směšovat převádění na národní úroveň a subsidiaritu. To nejsou dvě stejné věci. A dvě otázky teď těch 14 centů eura, to je stále na dobrovolné u bázi. To znamená, že nemáme jistotu, že to bude fungovat. Eh, hlavní aktéři se toho zúčastnit, jinak to fungovat nebude. Eh, představila si komise scénář, ve kterém by program stahování nefungoval eh, u těch 14 centů? To je obava, kterou legitimně můžeme mít. A co si myslí komise o hypotéze, že by se intervenovalo na krmiva? Uh, uh, na krmivo dobytka, píše ne snižovat stavy dobytka, ovlivňovat produkci mléka vlastně krmivem. Obrigada. Paní no, Děkuji, pane předsedo. Především chci říci, že eh, režim na snížení produkce tady na to reagoval pan Danten. My ale tady hovoříme o dobrovolném systému. A mně se zdá, že tady není politika, kterou by prováděly členské státy, aby zajistili dobrovolnou, eh, dobrovolné provádění eh, té redukce. Proč eh, vlastně eh, by měli takto snižovat tu produkci? To je první otázka, kterou budou klást. Jaké záruky máme pro zemědělce? Nemůžeme zaručit, kolik eh, dostanou za to sníženou produkci. Jak můžeme zajistit stabilitu v redukčním režimu? Když eh, platíme pouze za dočasné snížení Čili do jaké míry tady vlastně bude podpora eh, z dlouhodobějšího hlediska evropské politiky, aby bylo možné stabilizovat mladší trh. Nebude to pouze dočasné opatření, které vlastně jenom později eh, ten problém znovu vytvoří. Musí tady být nějaká evropská záruka stability spíše než eh, aby se ještě dále zvyšovaly rozdíly mezi zeměmi a regiony. Děkuji, pane předsedo. Dvě připomínky za prvé. Znáte mé názory a to se samozřejmě týká i uh, mlékárenství. Potřebujeme samozřejmě to, co je běžné i v jiných oblastech zemědělství, dostanu uh, smluvní cenu, uh, kterou si dojednám, když vyjednávám, uh, když vyrobím více, záleží to na okamžité poptávce a nabídce. To, co říká komise, tam je to těžké. Když se sníží množství na 14, za 14 centů, no, otázka je, není to ta nejhorší možnost, když se potom jich vás přihlásí víc, snížíme cenu pro všechny, tak buď tady bude politické řešení. Ti, kteří se eh, rozhodnou pro toto, dostanou těch 14 centů a udá se opravní rozpočet, a nebo se řekne, až to eh, bude konec, tak bude konec. Ta varianta, o které hovoříte vy, je ta nejhorší, protože se někdo přihlásí a potom vlastně se doví, kolik vlastně dostane. No, tak s tím asi nic moc neděláme, takže já se ptám komise. Nemohli byste vymyslet nějakou jinou možnost? Tak, aby alespoň těch 14 eh, centů bylo spolehlivou jistotou. Paní Miller. Pane Korte, já jsem přesně eh, se chtěl zeptat na toto. Navážu na to. Pro mě toto je pokus eh, vlastně o dobrovolné snížení množství těch 50 milionů to je eh, jenom takový eh, papírek, eh, to příliš toho nepřinese. Mm, kdo to bude kontrolovat, kdo bude zpracovat ty žádosti, musí se k tomu zavázat mlékárny, nebo dostanou za tu administrativní na zátěž zaplacenou, když říkáte, že od 1500 kilo za kvartál můžu požádat, tak z Německa musíme vycházet, že se každý zemědělec požádá, jak to opravdu chcete e, regulovat. Zemědělci jsou velice kreativní. Když e, dám sousedovi tři e, krávy, a dostanu tady, sám si porodím za tři měsíce další, no tak to já si myslím, že tohle to nepřinese ten efekt, který bychom si požádali, Pan Vazon? Oui, merci, monsieur le président. Écoutez, je crois qu'il y a de quoi être... Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je třeba se znaklidňovat nejméně u dvou až tří delegovaných aktů. Eh, první, to je těch 150 milionů eh, podpor, 14 centů za mm, litr mléka, který nebude vyprodukován eh, a ty tři měsíce podpory. To znamená, že po třech měsících budou moci produkovat tak jako dříve a dále. Proč ti, kteří přijdou jako první, dostanou podporu po druhé a ti, kteří budou žádat o v druhé a třetí vlně, je, mají možnost pouze jednou toho využít. To je dost komplikované. Druhý delegovaný akt o těch 350 milionů eur tady jde. E, ta možnost použít finanční prostředky ze strany členských států, není tady riziko, že se zkreslí hospodářská soutěž mezi státy, tak jako se to stalo i loni? Ehm, od léta 2015 do léta 2016. Jednoduchá otázka na komisi. Změřil se dopad eh, také na produkci masa, když se bude redukovat mléko? To může mít také určité dopady. To, že se bude redukovat produkce mléka, bude to mít dopady na maso. Dużo pytań. Bardzo prosimy, panie e, e, dyrektorze, o w miarę zwięzłą odpowiedź. Pane řediteli, vás poprosimy o, o odpowiedź, odpověď přiměřeně. Já se na Takže proč proszę, ta opatrzenie trzeba, opatření třeba, když ceny rostou? Možná zasobujemy i do normálního zlepszenia situace. No, my ten trh vnímáme tak, že eh, ceny jsou stále eh, pro zemědělce na historicky nízké úrovni. Já jsem na začátku také říkal, že je pravda, že když se podíváte na eh, tu situaci, tak se zdá, že na dražbách je mnohem lepší, ale otázkou není, co se děje v Novém Zélandu, ale co dostávají naši zemědělci. O tom jde, o to jde ve společné zemědělské politice a tam nejsme svědky toho, že by to zlepšení eh, eh, dosahovalo až zemědělcům. Eh, samozřejmě toto má být podpořením správným směrem. Budou třeba další věci. V mnoha oblastech bude třeba strukturálního přizpůsobení a zemědělci to vědí. Je tady také eh, rozdíl mezi konkurenceschopností eh, v různých mléčných oblastech v Evropě. A to si také vědí, těch 500 milionů eur. S tím nic moc nedělá. Ale určitě je to eh, koherentní reakcí, dává to určitý směr a, a já a také tady hovořím o psychologii na trhu. To, že zemědělci mohou být kompenzováni za to, že sníží a to, že eh, členské státy mohou restrukturalizovat dále, nebo to podpořit dále, to zapůsobí. Tady si myslím, že není důvod pro pesimismus. Nicméně je pravda, že cenová volatilita zůstává nesmírně důležitou otázkou. Komise eh, o tom hovoří velice otevřeně. Zkušenosti s reformami z roku 2013 ukazují, že je tady problém. A tohle se řeší na různých fórech. Určitě všechny tyhle dotazy tady budou pro budoucí reformu, a, tedy, tedy relevantní pro budoucí reformu zemědělské politiky. Teď ty rovné podmínky, na to se také řada eh, poslanců ptala. Tam jde o to, jestli vidíte sklenici z poloviny plnou nebo prázdnou. Pokud to srovnám s minulým rokem, tak tady mám 150 milionů evropské podpory. To je podpora, kterou uh, eh, rozdává komise po celé EU. To je společná uh, zemědělská politika, tady není žádná konkrétní obálka. Potom je tady těch 350, oproti těch 500 hm, loni eh, je, a ty jsou mnohem uh, více omezené je třeba zabývat se kritérii, podle kterých členské státy mohou eh, rozdávat tu pomoc například programy Švědě. Já si myslím, že tady eh, máme určitý pokrok. Potom jsem také zdůraznil tu vazbu mezi členskými státy u těch 150 a 350. Členské státy mohou představit program eh, v rámci své národní války a logicky na to navázat na těch 150 evropských, takže je to, myslím, mnohem lepší než to, co jsme měli loni. Pokud jde o rovné podmínky. Potom, pokud jde o veřejné eh, intervence a soukromé skladování, tato jsou také evropské Eh, projekty a tam rozhodně záleží na národnosti nebo lokalitě eh, žadatele. Potom tady bylo několik velmi dobrých otázek o mechanice těch 150 milionů. Je tady jedna eh, velice podstatná věc, kterou jsem možná řekl úplně jasně. Pokud těch 150 milionů eur bude překonáno, tak komise Eh, stanoví těch 14 eh, fixně, ale ta množství, mm, <laughs> na která to dostane zemědělec, se eh, přiměřeně sníží. A to bude vidět ještě předtím, než začne to omezovat. Takže zemědělec požádá, členské státy vyberou všechny žádosti, ty budou předány do Bruselu a za tři dny komise bude mít přehled a my stavíme, kolik peněz je k dispozici, dál půjde zpátky. A ještě předtím, než zemědělec začne přijímat opatření, bude vědět kolik. Takže tady je to úplně 100% jasné. A zemědělec dostane 14 centů. Ale samozřejmě nemůžeme teď zaručit, že dostane 14 centů za celé množství, o které požádal. Ale potom se také nemusí zvazovat k tomuto množství. Takže já si myslím, že tohle je poměrně důležité. Teď kontroly těch 150 milionů eur. Ta kompenzace se bude platit zpětně příští rok. Čili po o, té, co proběhne ověření na základě fakturace, které e, mlékárny. Já myslím, že to je něco, co je zcela běžné a neproblematické ve všech členských státech. Jsou tady eh, funkční eh, datové systémy a teprve na základě eh, výstupů z nich se vyplácejí kompenzace. Je tady samozřejmě riziko, že to, co jeden výrobce vyrobí méně, tak jiný výrobce vyrobí více. Myslím si, že o tom už jsme se tady daleko sáhle bavili. je tady maximum, které můžete dosáhnout Squat, eh, po zrušení kvot. Nemůžete donutit lidi, aby přestali eh, vyrábět. Tohle je důsledek přijatého rozhodnutí ukončit kvóty. Takže eh, s tím se musíme smířit, ale zároveň je naprosto nezbytné, a je tady určitý, určitá povinnost mezi členskými státy, a nemůžeme přijímat obcházení pravidel. My jsme tam dali novou povinnost, aby členské státy se zabývaly eh, jest, tím, jestli eh, ten závazek eh, redukce je realistický vzhledem k předchozí historii toho výrobce a to se bude ověřovat a komise a auditoři členské státy samozřejmě to budou velice bedlivě zkoumat. Tak pokud jde o krmení e, zvířat, to je také velice důležité. Jsem velice rád za to, že jste to e, řekli. Protože myslím, že je zcela pravda, výroba mléka může klesnout podstatně tím, že se změní výkrm. Nemusíte tu kravu zabít něco, co je zcela v souladu s pravidlem. Pokud tedy přejdu k těm 350 milionům, pan Dorfman a horší zemědělci, drobní zemědělci, ano, to je všechno možné. České státy mají eh, velký prostor nasadit těch 350 milionů na potřeby, které považují za eh, zásadní pro své zemědělce. A Itálie a Rakousko určitě by pokryly i horské farmy. Potom je tady, myslím, další věc, o které hovořilo několik poslanců jak eh, jsme vyhodnotili těch 500 milionů eur z minulého roku. Můžeme dokázat některý, nějaký dopad. Máme, eh, upřímně řečeno, my jsme nebyli schopni to vyhodnotit z jednoduchého důvodu, že členské státy eh, poměrně pozdě podávali své programy. Asi si vzpomenete, že pan Hogan byl velice nerad. Jak dlouho trvalo členským státům utratit ty peníze. Takže hodnocení v tomto eh, smyslu nebylo provedeno, ale je zřejmé, že jsme se ponaučili ze zkušeností, které jsme zde eh, vedli. A já můžu hovořit za sebe. Domnívám se, že těch 500 milionů bylo tam příliš flexibilní. Řešilo to určitou akutní potřebu přijmout nějaké politické opatření eh, v letě 2015 na politické úrovni. Pamatujeme si, jak nesmírně citlivé, eh, citlivá situace byla. Takže to byl velice důležitý politický signál, myslím, že zapůsobil. Ale pokud se mi zeptáte, jestli jsme schopni prokázat, že ty peníze eh, řešily tu celou situaci, tak tam bych musel být mnohem skutečnější ehm, mírně řečeno. Samozřejmě jsou to dobré eh, případy členských států, které udělali užitečné věci. Některé členské státy eh, z toho vycouvali eh, snadno, každému zemědělci trochu něco připlatili, nebo na základě prostě výroby mléka něco připlatili. Jiné členské státy přijali strukturovanější opatření a použili to na dlouhodobější. A to bychom byli rádi, aby udělali s těmito 350 miliony. Bude tady dopad na situaci v eh, hovězím? Zatím eh, se nerýsuje. Ten trh se sleduje velice bedlivě. Komise zřídila observatoř pro hovězí, telecí a lepřové. A zatím tady nevidíme žádné eh, signály, ale samozřejmě nám to působí obavy. Paní Pířik hovořila o porážkové premii. tady žádá tak není. To jsem možná řekl nejasně také. Nemáme tady eh, porážkovou premii. Jediná věc, kterou tady děláme, je, že je tady výjimka pro zemědělce, kteří dostávají dobrovolnou, tedy podporu za dobrovolné vázání, čili můžete eh, to zvíře zabít a pro, pro, prodat ho. Tu podporu dostanete, ano, ale nemusíte to zvíře už muset mít, jako tam, to je jiná věc. Potom zálohy na přímé platby. Ten systém bude úplně stejný jako oni. Jsou to zálohy a kontrola tam proběhne. samozřejmě pokud eh, se něco odhalí po vyplacení zálohy, tak se sníží závěrečná platba. Pokud ten systém bude fungovat řádně, tak umožní členským státům platit určité procento té platby už o něco dříve. Děkuji vám. Já myslím, že eh, k tomuto tématu se ještě budeme vracet. Nebo tady určitě bude ještě více otázek. A pan poslanec Hausling ještě, velice stručně. Eh, na dvě otázky nebylo odpovězeno. Já jsem se ptal na množství um, sušeného mléka na skladech. A druhá otázka mohou eh, zemědělci předat tu krávu eh, zemědělci eh, sou, sousedovi na tři měsíce a potom si ji zase nechat vrátit? pytanie jest bardzo proszę, ale krótko. Prosím, jenom velice stručně. Also ich hatte die Daten. Já se omlouvám panu Hoisingovi, já jsem eh, ta čísla neměl úplně po ruce. Mám tady ten přehled. Eh, teď máme 343, 433 eh, tisíc tun mléčného prášku. A myslím, na ty další otázky jsem odpověděl. Není možné v systému bez kvót vyhnout se tomu, aby Eh, jiní zemědělci zvýšili eh, svoji eh, produkci, ale kontrola se bude. Takže když zemědělec převede svoji krávu někam jinam, tak to samozřejmě není povoleno. To se bude kontrolovat, dokonce i předem. Když podá žádost, tak se zkontroluje, jestli jeho ambice realistická. Je to zemědělec, který opravdu bude moci dosáhnout takové redukce za těch 14 centů a také Zpětně se bude kontrolovat. Nikdo to nemůže e, zaručit stoprocentně, ale kontroly se budou e, kon, provádět. A v koncovém dopadu, když ne, nebudeme mít kvótu, tak není možné zabránit tomu, aby e, druhý nebo jiný zemědělec e, naskočil do té díry, kterou e, nechá po sobě zem, jiný zemědělec. Pewnie takie przypadki będą, ale... Že tak budou, ale zemědělci to uvidí. Ono to není tak jednoduché převést ty krávy. Každopádně vám poděkuji. Pane řediteli, eh, přicházíme k 12. bodu, 11. pardon. A tady jsou delegované akty, které souvisí s eh, ovocem a zeleninou to eh, kvót eh, pro jednotlivé státy. Paní poslankyně Petir to eh, položila tuto otázku a já ji poprosím o stručný úvod. Do tohoto problému máme málo času. A ještě další věci. Takže paní poslankyně, teď nebo minutku, prosím. Ne mogu uzeti nakon što predstavnik komisije kaže. To bardzo... Ano, poté, až si vyslechneme komisi. Pani dyrektorze, jako to bardzo chodzi. Že komise velice stručně. Ano, zde mohu hovořit velice stručně, pane předsedo. Bod 13, ten se týká výjimečných opatření eh, eh, eh, v oblasti ovoce zelenin o e, e, ta opatření podpůrná. Zatím máme zde nařízení 2016, lomeno 921, e, e, a je to již páté opatření, které komise přijala, aby pomohla těmto producentům e, postavit se dopadům e, ruského embarga z srpna 2013, kdy embargo začalo, již je to páté opatření které pokrývá období od 1. července 2016 do, eh, eh, do 30. června 2017. Takže co jsme tady udělali jinak, je, že množství, které je k dispozici členským státům, aby mohli využít tento režim, eh, tak to je tedy Eh, kleslo o 30% ve srovnání s minulým rokem, v minulém roce o 50% a teď o dalších 30%. Takže 30%. A Vlastně tady tedy se snažíme o redukci tohoto opatření a proto i zájem z minulého roku eh, byl daleko nižší teď. V minulém roce pouze eh, 16,9 bylo vyčerpáno a tudíž vidíme, že řada producentů e, e, nyní našli alternativní odbytiště, což nás těší, trh funguje, ale zároveň máme zde celou řadu e, zemí, a které jsou hodně postiženy tímto embargem a e, tudíž toto opatření potřebují. E, toto opatření funguje úplně stejně jako předchozí opatření jinak. Děkuji. Děkuji. A minutu, paní Petir, nyní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji že jste mm, vzali do úvahy moji otázku a dal jste tento bod na program. Já si myslím, že toto rozhodnutí komise je nespravedlivé a není dobře myšlené, protože eh, lineárním způsobem snižuje eh, eh, to procento pro všechny a naši Eh, eh, producenti využili 89,3 alokované kvóty a to tež platí pro Portugalsko, Itálii, Rumunsko, Maďarsko. Eh, také to bylo více než 90 takže Chorvatsko bylo postiženo i mrazem, kdy jsme evidovali velké ztráty. A nyní vzhledem k ruskému embargu, tak se k nám dostává ovoce z jiných zemí. Tato částka nestačí, aby pokryla ztráty těch, kteří byli postiženi mrazem. A já si myslím, že toto rozhodnutí by se mělo přehodnotit. Pan prezident Valkancel. Pan předseda Valkancel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Evropské komisi, že přišla. Je důležité pokračovat s výjimečnými opatřeními v tomto sektoru kvůli eh, embargu, ale zde eh, eh, v srovnání z roku 2015 dochází ke redukci těchto počtů, těchto zemědělců. Zde třeba Španělsko Eh, tedy mm, také našlo orbitiště, naše orbitiště vývozů do Číny, ale nicméně jsou to opatření, která nestačí, eh, protože v tomto smyslu bych chtěl zdůraznit jednu věc. Zde tato dohoda umožní tedy Španělsku, která, která vyváží eh, do, do naší tedy do Číny a je to tedy 30 eh, kilometrů přes Rusko vlakem, železnicí a eh, takže eh, zde my bychom chtěli vidět, jaké opatření hodla přijmout komise, aby vyřešila tento problém našich vývozců kvůli této dlouhé trase, kterou teď musí počítat a jak jim pomáhat, aby mohli otevírat nová, eh, nové trhy. Eh, a zde myslím, je nutné eh, mít tato opatření podpory tohoto sektoru a neredukovat je, protože tyto sektory musí mít možnost kompenzovat, kompenzovat tyto dopady této krize, aby nedopadl stejně jako ten menší sektor. Yeah, that's all I need. Um, I hope uh, that the European Union learns a lesson. Já bych rád, aby Evropská unie se mm, eh, pona učila eh, eh, z toho, co dělala a jak to bylo efektivní a samozřejmě, jaké to mělo dopady na některé země. Zde mm, já doufám, že Eh, jsme se ponaučili z Brexitu a eh, země, které eh, jsou nejvíce postiženy právě tím chováním Unie a zde to ukázala tedy Británie a já doufám, že Irsko nebude stejně ohroženo. Děkuji. Sebastian. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád chtěl využít přítomnosti komise a položit tři otázky. První, komise hovoří o tom, že e, se nevyčerpaly všechny ty pomoci, ale to je kvůli e, složitosti těch formalit e, a mm, často i musí tedy země, a kvůli tomu, že zde mm, trpí producenti cenami. A dále eh, ovoce a zelenina by, ovoce by měla být na seznamu eh, mm, potra, eh, produktů, které jsou zásadní a třeba nemusely být masivně vy, vy, vyváženy do Ruska, třeba tedy granátová jablka v, u nás a ta jsou tak lokál, typicko lokální produkcí. A potom i je třeba vyhnout se dekale soutěži ze strany dovozu ze třetích zemí plní naše eh, normy. Pani direktorze Kolte, proszę. Děkuji. Ředitele, eh, na tři minutky, prosím. Pan direktor Kolte, tři minuty, only three minuty. I can reply very quickly to... Já mohu odpovědět velice rychle. Paní Petier, je pravda, že Eh, tady se v členských státech hodně liší to provádění opatření, to máte eh, pravdu. Ale není správné říci, že Chorvatsko teď je, má tvrdší dopady než jiné země, protože to jsou výjimečná opatření. A není tady nějaký strop pro žádnou zemi. E, tady ta, to stahování. Samozřejmě to může využít Chorvatsko nebo to může využít jiní producenti. Problém je, že v některých členských státech, a pravděpodobně k patří Chorvatsko, organizace producentů není tak dobrá jako v jiných členských státech a proto podpora, kterou platí EU za tato stažení, je tedy menší. Ale víte, my nemůžeme prodloužit tato výjimečná opatření tři či čtyři měsíce poté, co byl tento zákaz stanoven. No a každý členský stát má prostě svoji obálku, kterou může využít pro tyto produkty. A to zůstává stále platné a platí to také pro Chorvatsko, stejně jako pro další členské státy. Čili vy máte pravdu do jisté míry, když říkáte, že to na první pohled vypadá nespravedlivě, ale jsou tady pojistky v tomto nařízení a to by měla pomoci. Složitost systému, říkal pan Sebastian. Ano, pravda, systém je složitý. Ale na, druhý, na druhé straně je to stejný systém, eh, který eh, platil jinde. My jsme nevymysleli nějaká eh, nová pravidla pro tato výjimečná opatření. Producenti by měli být schopni to zvládnout právě ve vaší zemi, kde organizace producentů ovoce a zeleniny je velmi dobře zorganizována. Ano, pravda je, že cena za snížení je nízká zastavení Irska. To je jeden z důvodů, eh, proč do budoucna tady právě bude ta podpora, která se zvýší na 40 Děkuji. My jsme eh, uzavřeli tento bod a Máme tady poslední věcnou eh, záležitost, a sice odpovědnou, odpovědné vlastnictví a péče o koně. Z vlastní iniciativy a, eh, eh, a, a celý její smysl vystěhuje návrh, tedy, tedy název. 12. 13. října a toto budeme projednávat znovu. A dnes paní poslankyně zpravodajka nás eh, akorát uvede do problému. Eh, takže jestli vás eh, můžu poprosit velmi stručně. Budeme mít ještě další debatu tady 13. října. Určitě to bude zajímavé. Nebudu to protahovat. Máte slovo. Thank you, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Ano, já budu co nejstručnější. V evropské historii eh, chov eh, koní, tam je mimochodem chyba v tom názvu, eh, Týká se to totiž nejen koní jako takových, ale také dalších, třeba oslů a podobně. Tedy jsou zvířata, která v historii Evropy mají výjimečné postavení, poskytují maso, mléko, ale také jsou dopravním prostředkem Eh, jsou využívány eh, v zemědělství, v terapiích, v lesnictví, v cestovním ruchu a tak dále. Eh, je to tedy velice důležitá oblast pro váš výbor a ve většině evropských farem, pravda, už nejsou vidět každý den, byly nahrazeny stroji, ale dlouhodobě sehrávají stále důležitou úlohu v ekonomice a proto je to důležitou součástí evropské legislativy a musíme tomu věnovat v této zprávě velkou pozornost. Ehm, tam jsou 100 eh, milionů eur ročně eh, a také jen v oblasti sportu například. Je to spojeno s celou řadou eh, pracovních míst. Eh, mohlo by to mít ještě daleko větší eh, dopady a význam. Je to vlastně eh, ve Spojeném království to například druhý největší zaměstnavatel po vlastním chovu. Je tady také vysoký počet žen, které jsou zaměstnány v této oblasti, což je také velice důležité pro celou tuto stránku ekonomiky. Já tady přeskočím velkou část svého Eh, textu, abych to zkrátila, ale několik bodů bych chtěla přednést. Eh, máme tady otázku eh, pohody zvířat, která je velice důležitá. Je tady také otázka kolektivní zkušenosti a moudrosti v chovu koní, otázka životního prostředí a to všecko Eh, v celé této oblasti eh, chovu koní je tady otázka eh, ekonomického dopadu a vzdělávání. Není to totež jako chovat psa nebo kočku. Chovat koně je jiná otázka. A jsou tady ekonomické mm, obtíže, které samozřejmě představují velkou výzvu v celé řadě oblastí je třeba brát v úvahu fyzické i fyzikální i psychické eh, aspekty pohody zvířat. Eh, pro mnoho mm, majitelů je to eh, složitá otázka. V chovu koní je tady obzvláštní otázka ehm, dobrovolného omezování v chovu je také eh, celá řada levnějších eh, typů eh, nebo plemen, které se používají na produkci masa. Dále otázka dopravy. Ano, to je samozřejmě také pro celou řadu lidí v našem výboru i v našem parlamentu důležitá otázka využívání zvířat v dopravě, i když toto není tím nejdůležitějším bodem v mé zprávě je v minulém volebním období eh, bylo konstatováno, že eh, legislativa v této oblasti nebyla plně eh, aplikována a my musíme konstatovat, že eh, v dalším volebním období nebylo v této věci nic uděláno. Jsou tady doporučení, která by měla být respektována z hlediska využívání zvířat v dopravě a to doposud nebylo aplikováno. Ale nejde tady pouze o právní předpisy. Je tady už celá řada eh, legislativních eh, aktů, které se týkají pohody zvířat eh, a zajištění náležitých podmínek. To již vlastně existuje. Také je pravda, že v současná komise už nemá ani e, příliš ochotu produkovat nové e, předpisy. Myslím, že je třeba šířit osvědčené postupy a bojovat proti neznalostem a nevědomostem e, o využívání koní v dopravě, aby tady existovaly určité pojistky nejen pro jednotlivá zvířata, ale také z hlediska dlouhodobého ekonomického dopadu je třeba řešit nevědomosti, neznalosti, nepochopení eh, v majit, strany majitelů. A to by mělo být všechno dostatečně pokryto. Odkaz eh, na pohodu zvířat. Tady by měly sehrávat svou úlohu z hlediska eh, osvěty, dalšího vzdělávání centra, která se zabývají eh, pohodou zvířat, tak jak to už také požaduje celá řada nevládních organizací. A tady je třeba mít určitá jistoty komise tady by měla pracovat na eh, vypracování charty pro využívání eh, koní či dalších zvířat v cestovním ruchu a také eh, poskytnout informace pro spotřebitele. Odpovědný chov, to musí představovat určité minimum pravidel, které je třeba respektovat. Jisté je, že velice často se tato pravidla ponechávají stranou. Jsou tady eh, různé iniciativy, které směřují k tomu, aby se zvedlo povědomí o celé této otázce, o, poten, o ekonomickém potenciálu eh, koní eh, a dalších zvířat, které, které ve společnosti ceníme. A bude příležitost eh, diskutovat 15. Eh, září eh, v 9.30 ve Štrasburku celou tuto otázku na neformálním setkání a já se také velice těším na názory k této otázce. Děkuji, paní posel. Já mnohokrát děkuji, paní poslankyně, za stručné představení, ale kompletní představení věcně. A kompletní tedy eh, představení pan poslanec Andriu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Garling eh, za to, že se věnuje této otázce. Hodně to není zanedbatelná otázka eh, rozvoje venkova. Je to důležité téma. A, koně a další zvířata E, tady opravdu představují velmi důležité aspekty z hlediska dopravy, z hlediska pohody zvířat, ale také z hlediska zdanění. To je téma, které bychom neměli e, popírat, i když to není přímo v naší pravomoci, e, protože otázka DPH na evropské úrovni, to je otázka, která není zanedbatelná a má to dopad také na pracovní místa na venkově. To Eh, francouzská federace eh, pro koně je vlastně druhá největší federace z hlediska eh, aktivních členů. To není zanedbatelné. Jsou tady otázky jezdectví, cestovního ruchu, využívajícího koně. A tady je třeba o tom diskutovat opravdu důkladně, protože to je oblast, která má velice důležitý dopad na rozvoj oblasti. Pani poseł Miller. Já jsem nerozuměla svému jménu a já také mnohokrát děkuji paní zpravodajce eh, za to, že se ujala této zprávy. Myslím si, že je to velice důležité, abychom se zde eh, obsahově dostali vpřed. Jsou samozřejmě eh, případy chování eh, eh, z tohoto druhu, kteří, eh, které není odpovídající. V Německu máme jenom obecný předpis, a sice zákon o ochraně zvířat, ale nic konkrétního ke koňovitým všechny ty věci, které se týkají krvácení během přepravy. Tam je třeba určitě jednat a já se budu těšit na spolupráci pan Sebastian. Thank you, Mr. Chair. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji, protože to je opravdu pro nás, pro naši frakci velice důležitá otázka. My se přejdeme na tři otázky. Identifikace koní, musíme zabránit tomu, a nějak, aby byly nějaké skandály s koňským masem, jako se mu bylo. Za druhé, Eh, je tady otázka pohody zvířat. Musíme si uvědomit, že konovití jsou eh, velice citlivé bytosti a je tady to eh, těžko splnitelné doporučení, které se týká přepravy těchto zvířat. A třetí otázka, ta je trošku složitější. Možná o tom hovořil už nějaký kolega, a to je právě ta rozmanitost konňů a dalších koňovitých. Možná by bylo dobré to rozdělit využití konňů na jedné straně a pak ostatní koňovití. Nevím, jestli je možné, ale to je námět. Doufám, že zpravodajka to eventuálně moci zvážit. Děkuji. No, já vám blahopřeji k této práci, je to velice zajímavé téma. Máme velký problém, uh, pokud jde o chování ke koním. Uh, po té, co se v roce 2007 zhroutil systém, kdy jsme měli velké množství lidí, kteří chtěli mít poníka nebo oslíka pro své děti. A pak to prostě se to se změnilo, lidé si to už nemohli dovolit a pak tato zvířata byla opouštěna, ponechána v přírodě, v polích nebo byla zabíjena eh, a eh, má dcera například říkala, eh, prosím tě, otče, už s tím něco můžeš udělat, aby se tady zabránilo těmto krádežím koní. Ano, bylo to strašné to vidět, tato ušlechtilá zvířata, to rozhodně platí ta ušlechtilost těch zvířat. A tady to bylo opravdu velice škodlivá ta věc. A dále je tady otázka mléka kobyl, kobylího mléka. Já nevím, teď se jenom, je eh, to zaujalo. Eh, spotřebovává se to lidmi, jako koblí mléko? Děkuji vám. Takže paní zpravodajko, dostáváte ještě tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já už toho nemám, co bych dodala. Pokud je o mléko. Ano, zejména o, o oslí mléko. To je velmi uh, o, uh, oblíbené teď. Módní je to 10 euro za litr. Lidi, kteří mají děti s nějakými problémy s chováním, nebo exémy, nebo něco. Prostě je to další příklad neskutečně širokého eh, využití eh, konňů a oslů. Terapie autistických dětí eh, na koních. Nevím, jestli to zpracovám je do práce, nebo je to velice těžké to vymezit, ale určitě bude stát, abychom se tím zabývali. Takže ta moje zpráva bude připravena asi ještě do, toho, do té lhuty mm, asi nebudeme mít zasedání stínových zpravodajových, protože tam jsou časové limity a stínoví zpravodajové eh, podají eh, své připomínky v eh, pozdějacích návrzích. Takže se setkáme na začátku října a těším se na plnou spolupráci. Tak to je začátek 12. a 13. října bude tady řádná debata a postaráme se o to, aby na ní bylo více času. Prosím je paní poslankyni, aby také eh, upozornila na možnost eh, rozvoje týkající se eh, s tě, těch činností související s tímto sektorem. Problém dětí, léčení, to jsou velké možnosti. Čili prezentovat nový přístup. Jo, já, pánové, teď jsme se dostali na konec pořadu jednání. Máte někdo něco do bodu různé? Dostali jste informace o koordinátorech? Jestli ne, eh, jsou připomínky, tak eh, je považujeme za přijaté, za to vám děkuji. A setkáme se 8. Eh, září. Tady důležité podmínky, vnitřní podmínky pro společenskou politiku 18.30 a omlouvám se za to, že jsem vás utínal, ale všichni, kdo chtěli, eh, mohli se vyslovit. Děkuji také tlumočníkům a přeji vám eh, příjemný eh, večer. Myslím, že jsme pořádně zapracovali na začátek takhle po prázdninách. Děkuji.